After Gesine is here, we can start, I think. Tak myslím, že když je Gesine tady, tak už můžeme začít. Ano, vím, probíhalo zasedání stínových zpravodajů, to bylo velice důležitého. S těmi koli jste to odsouhlasili, tak to je dobře. To je už druhý dárek k narozeninám, který jste mi dnes dala. Dobře, takže můžeme začít. Proběhlo jednání koordinátorů. E, už jsme informovali o rozhodnutích a pokud do 18.30 nebudou námitky, tak se budou považovat za přijata. Nyní tedy přejdu k prezentaci studie o dopadech biopaliv na dopravu a životní prostředí. A dám slovo panu řediteli eh, De Santimu a jeho kolegyně paní Marely, kteří působí tedy ve výzkumném centru na Institutu pro energetiku a trans- dopravu v Itálii. Budou prezentovat tuto zprávu, kterou si vyžádal výbor TRAN již před třemi roky. Je to velice podrobná studie, jak zjistíte. A už hned předám slovo paní Marely, prosím. A panu Desantimu. Děkuji vám, pane Kramere. Dobré odpoledne všem. Než se pustíme do toho samotného tématu, tak dovolte pár slov úvodem ke studii. Ta studie, jak vidíte z toho názvu, se týká dopadů biopaliv na různé typy dopravy a na jejich souvislost na rozvoj zemědělství v Evropě. My jsme se snažili schromáždit všechny údaje, provedli jsme různé analýzy a doplnili jsme to eh, z dalších eh, dostupných zdrojů, tak, abychom zjistili, jaký skutečný dopad mohou mít biopaliva na různá odvětví ekonomiky. To byl tedy cíl této studie a Dovolte, abych ještě jednou se představil. Jsem tedy ředitelem tohoto Institutu pro energetiku a dopravu a paní Loisa Amarelli je hlavní eh, badatelkou odpovědnou za tuto záležitost. Eh, takže IRC je jediné generální ředitelství, které může provádět výzkum na Evropské komisi a jako takový především připravujeme podklady pro tvůrce evropských politik. To je tedy hlavní cíl. JRC je taková vědecká služba pro různá rozhodování o politice a proto svou činnost soustředíme na hlavní eh, politická témata parlamentu, jednotlivých ředitelství a také rady, pokud je to nezbytné. Náš ústav má především na starosti energetiku a dopravu, jak vidíte z tohoto obrázku. Je to ústav, který má velmi široké portfolio a my jsme se zabývali také tedy biopalivy. U biopaliv už jsme v minulosti provedli několik studií. Je to ta takzvaná studie Well to Wheels, která se snaží eh, pochopit využívání energie a skleníkové efekty eh, různých paliv která se srovnávají velice jasnou a transparentní metodikou, která tedy porovnává vlastně tu spotřebu energie vlastně jakoby doslova od studně až na kola, to znamená během celého toho řetězce. Takže to je velice známý dokument, který my jsme zpracovali v spolupráci s e, výrobci, s ropnými společnostmi a s odvětvím. Pak jsme získali další zkušenosti v textu, který se týká eh, hodnot eh, biopaliv pro snižování eh, skleníkových efektů. To byly vlastně, to potom na základě toho vznikly příslušné směrnice a pak vlastně něco podobného jsme zpracovávali pro biomasu v pevném i plném skupenství. Takže jsme analyzovali různé hodnoty skleníkových plynů, právě pro tyto dva typy biomasy. Také jsme se hodně eh, účastnili diskuse o iLook. To je velice citlivé téma a my jsme tedy vypracovali naše vlastní eh, posudky, abychom identifikovali skutečné faktory, které jsou důležité pro diskusi o iLook. A potom také jsme Eh, vypracovali studie týkající se vlastně uhlíku v lesní bioenergii. Takže vidíte, že ten náš ústav má poměrně obsáhlé zkušenosti a znalosti v této důležité a citlivé otázce o budoucím používání biopaliv. Ještě bych řekl, že tuto studii, tato studie se eh, vlastně sepsala na základě požadavku Evropského parlamentu z prosince 2012. Ta analýza byla dokončena v prosinci 2013, o rok později. Výsledky jsme předložili v dubnu 2014, takže tuto prezentaci už jsme tady měli zhruba před rokem a závěrečná verze, která eh, zahrnuje i komentáře z parlamentu, z komise a z různých ředitelství, byla eh, dokončena v červenci 2014. Od té doby je tedy zpráva k dispozici v konečném stavu. Nyní k vědecké části této prezentace. Jenom bych vám chtěl připomenout, jaké byly skutečné cíle studie. Chtěli jsme analyzovat dopad biopaliv. Co to znamená? Jaké jsou důsledky na zabezpečení dodávek? To znamená, jak biopaliva mohou při, eh, rozšířit tu škálu zdrojů pro zabezpečení dodávek. Dále, jaké jsou vlivy na zaměstnanost? Přispívá jí ke tvorbě pracovních míst nebo ne? Jsou tady pozitivní nebo negativní dopady na eh, hospodářství? Jaké jsou eh, vlivy na zemědělství a cenu eh, plodin. Jsou eh, to silné vlivy, omezené vlivy a podobně. Dále využívání půdy, to je ta diskuse ILUK, jak vlastně může eh, pěstování bio těchto plodin mít vliv na používání jak zemědělské, tak nezemědělské půdy. Dále, jaké jsou skutečné úspory emisí skleníkových plynů. Zda skutečně biopaliva vedou k snižování emisí a konečně eh, technologické záležitosti. To znamená, jak různé typy biopaliv se liší, protože samozřejmě nejsou všechna ta biopaliva stejná a jak to může pokračovat do budoucna. To znamená, to je ten přechod od první generace ke druhé generaci. Zabývali jsme se různými technologickými výhodami překážkami vědeckými ekonomickými náklady. To jsou věci, kde, které je třeba zvážit při tvorbě politiky, třeba vytvářet třeba stabilní investiční plán pro eh, dlouhodobé cíle u biopaliv druhé generace. Takže jak vidíte, je to eh, celá řada záležitostí, jimiž jsme se ve zprávě zabývali a teď dám eh, slovo paní Marely, která tedy to projde jedno po druhém. Děkuji a dobré odpoledne. Já se pokusím stručně eh, představit jednotlivé závěry této studie, abychom pak měli ještě čas na diskusi. Takže první bod, eh, který chci zmínit, to je zabezpečení dodávek. To je jeden z pilířů eh, politik biopaliv od roku 2009. Biopaliva skutečně přispěly k diverzifikaci zdrojů pro eh, paliva používaná v dopravě a podle odhadů eh, a na základě dat, které máme od USDA a od Združení evropských dodavatelů paliv, 5,1 paliv v silniční dopravě bylo v roce 2011 nahrazeno biopalivy, což je docela optimistické. Pokud vycházíte z údajů Eurostatu, je to jenom 4,8 ale každopádně už tak je to poměrně vysoké číslo. A pokud jde na litry v roce 2020, podle odhadů by biopaliva měla uspořit 10 miliard litrů e benzínu a 20 miliard litrů nafty. Ale je tady tedy nová eh, politika ILUK a je možné, že se ta čísla pak ještě eh, změní, protože tohle vlastně se počítá z biopalivy první generace. Druhá věc, ovlivy na zaměstnanost. Biopaliva mohou mít eh, pozitivní nebo negativní dopad na ekonomiku. Dopad na místní ekonomiku je obvykle pozitivní, zvláště ve venkovských oblastech, ale musíme to vyvážit i negativními dopady, které jsou dány zvýšením daní kvůli vyšší ceně biopaliv, respektive výroby biopaliv. Odhady přímé zaměstnanosti v odvětví biopaliv ukazují, že v roce 2011 bylo vytvořeno 120 tisíc nových pracovních míst. Nicméně to platí pouze, pokud nezapočítáte zvýšení daní a další náklady. Například jedna z našich studií, která k tomu takto přivstupuje, ukazuje, že tyto přínosy jsou zase kompenzovány ztráty v jinými odvětvími, takže celkový dopad je jen lehce pozitivní, v některých případech dokonce negativní. Náklady. My jsme odhadli, že náklady na podporu biopaliv jsou 7 um, až 8,4 miliard eur v roce 2011, což znamená zhruba 14 až 17 eur na osobu. Čím je to dáno? Především tím, že výroba biopaliv je nákladnější než výroba eh, běžného benzínu nebo nafty. A biopaliva se eh, ale prodávají u pumpy u čerpadel za stejnou cenu. To znamená, jsou tam různá daňová zvýhodnění, která eh, potom znamenají tyto náklady pro občany a Například biopaliva řepky jsou vlastně nákladnější o více než mm, benzín či nafta. Bionafta má velký eh, vliv na poptávku po rostlinném oleji v Evropě a, zna, a přinesla zvýšení poptávky. Tato navýšená poptávka byla kompenzována dovozem především palmového oleje, například z Malajzie a dalších zemí. A to má velký účinek na emise CO2, protože pěstování eh, palmového, eh, kvůli pěstování palmového oleje v těchto tropických oblastech. Představuje to zhruba 50 emisí skleníkových efektů eh, jenom díky tomu, že se to vlastně pěstuje v malé oblasti v Malajzii a v Indonésii. Je třeba říci, že jenom málo palmového oleje se používá přímo na bionaftu, obvykle se to používá na potraviny, ale je to potřeba k pokrytí zvýšené poptávky. Takže nahradil tento palmový olej právě řepkový olej, který se teď místo toho používá do biopaliv. Toto číslo ukazuje, vlastně ten nárůst eh, eh, poptávky a vidíte, že to má vliv i na eh, cenu plodin. Černá je cena ropy a zelená, červená a modrá to je vlastně cena řepkového, sojového a palmového oleje. Až do roku 2005 tady nebyla žádná korelace mezi cenou rostlinných olejů a ropy, a ty eh, ceny, se, ceny především klesaly. Ale po roce 2005, což je zhruba doba, kdy se biopaliva dostala na trh, tak ty ceny těch čtyř komodit jsou mnohem více korelována a, korel, a ty ceny zase začaly růst. Takže vidíte, že tady je eh, velký efekt z toho vstupu biopaliv na trh. Pokud jde o líh, tak eh, tam je obtížnější to obdobně vyhodnotit protože trh s obilninami a s cukrem je mnohem větší než trh s rostlinným olejem a produkce lihu v EU je mnohem menší než výroba bionafty. To znamená, že účinky této, dopad, této poptávky na celý trh eh, se dají hůře vysledovat. Nicméně, podíváme-li se na dopad na ceny, tak jak jsme to viděli u bio, Eh, nafty a příslušných komodit je vidět i tady. Eh, máme tady ceny pšenice a kukuřice, které korelují eh, s cenou ropy a zase se vlastně zvyšují po roce 2005, to znamená, to je to datum, kdy se biopaliva dostala na trh. Pokud jde o využívání půdy, odhaduje se, že zhruba 5,7 milionů hektarů půdy se celosvětově používá eh, k produkci eh, plodin na výrobu biopaliv v EU. V roce 2010 byl podíl pouze 4,27 v dopravě. Většina té půdy eh, se nachází v EU, 57%, 43% mimo Evropu, to znamená zhruba je to přibližně 5 orné půdy v EU. Nicméně nárůst poptávky po plodinách může znamenat přemístění výroby potravin. To znamená, že ty potraviny, ta výroba potravin se přemysťuje někam jinam. To znamená, tomu se říká eh, ne přímá změna využívání půdy pod zkratkou ILUC. A Řeší se to na úrovni evropské, vede se k tomu politická debata, nicméně závěry jsou takové, že eh, rozsah těchto emisí souvisejících s ILUC není jasný, ale podle vědeckých důkazů to může mít velký vliv na eh, snižování emisí eh, skleníkových plynů. Pokud jde o ty emise, ILUK na to musíme vytvořit ekonomický model, protože je třeba posoudit eh, všechny souvislosti na trhu a musíme udělat také projekci do budoucnosti. Evropská komise se rozhodla použít jako referenční model práci institut, Mezinárodního institutu IFPRI, který používá model Mirage a v této tabulce vidíte emise skleníkových plynů související se změnou eh, používání půdy uhlavních obilovin, eh, cukru a eh, plodin používaných na výrobu oleje. Vidíte, že tady ta čísla jsou mnohem nižší ve srovnání s bionaftou a velká Část těchto emisí je daná například pěstováním palmového oleje v malé oblasti světa. A později uvidíme, že je velice důležité zlepšovat výkonnost eh, třeba bionafty. Pak ještě existují další studie, které jsou alternativní k ekonomickým modelům. My jsme vytvořili, vypracovali ještě další tři zprávy, které eh, vlastně vycházejí z historických údajů a více či méně potvrzují ty tendence u emisí aerob, tak jak je ukazují ekonomické modely. Pokud jde o celkové snížení emisí skleníkových plynů, skutečně dochází ke snížení emisí skleníkových plynů, ale pouze tehdy, když se nezapočítávají právě ty emise z eh, ILUC. Pokud ale započítáme i ty emise z ILUC, například podle odhadu IFPRI, pak vlastně bionafta vůbec nepřináší žádné snižování emisí skleníkových plynů a jenom má omezené snížení emisí je u produkce etanolu. Tady vidíte v grafu právě to snížení emisí skleníkových plynů u hlavních biopaliv. Světle modrý sloupec to jsou ty přímé emise a tmavě modrý sloupec, to je při zahrnutí emisí ILUC. Takže vidíte, že třeba u bionafty není žádná úspora, naopak se ty emise e, zvyšují ve srovnání s mm, použitím fosilních paliv. Je tady potenciál pro další snížení emisí skleníkových plynů, například, že se používají třeba vedlejší výrobky, které vznikají v tom procesu výroby, například k výrobě tepla nebo elektřiny. To jsou tedy další vedlejší efekty, ale každopádně by to mohlo přispět k dalšímu snížení emisí skleníkových plynů. Dále eh, pokud jde o eh, to pěstování palmového oleje, tam by také mohlo dojít ke snižování skleníkových mm, plynů a dá se snížit i ILOG, nebo ten se může i úplně odbourat, pokud ta biopaliva se budou vyrábět eh, třeba na mm, půdě, která již byla jinak opuštěná, pokud se bude zvyšovat výsonost, výnosnost, pokud se budou omezovat eh, plítvání potravinami a podobně. Tady jsou náklady na úspory CO2. To znamená, že si vezmeme náklady na biopaliva a vydělíme to těmi úsporami emisí. Vidíte, že ty úspory jsou poměrně nákladné, zhruba 200 eur v průměru. Je to ještě více zase, pokud zahrnujeme iLook. U e, bionafty e, ty modré šipky jdou do nekonečna, protože e, tam vlastně nejsou žádné úspory, pokud zahrnete iLook. A teď se dostáváme na konec mé prezentace. Tady bych chtěla se zmínit eh, o těch biopalivech druhé generace, které se dnes řeší v politických diskusích. Potenciálně totiž by mohly být přínosnější pro životní prostředí, nekonkurovat potravinám a tak dále. Je pravda, že biopaliva druhé generace mohou eh, znamenat větší úsporu emisí skleníkových plynů, pokud bereme v úvahu ty přímé emise. To znamená, že emise z výroby paliv na základě metodiky definované v právních předpisech. Tady vidíte hodnoty pro elektřinu, teplo a vpravo pro eh, do paliva používaná v dopravě a černé tečky, to jsou vlastně srovnání s fosilními paliva, palivy. Takže každopádně ty emise jsou nižší než u pevných palivech. Nicméně musíme být opatrní při hodnocení všech dopadů i u těch biopaliv druhé generace, tak eh, jako třeba u iLook, které se zohledňovaly u biopaliv první generace. I zde musíme zvážit nepřímé dopady, především ekologické, hospodářské a sociální, toho, že se zase navýší poptávka eh, že a například po zpracovaném odpadu a podobně. Musíme zvažovat také konkurence s jinými odvětvími a často těchto eh, plodin či surovence už používá E, i jinde a může to znamenat potom problémy třeba pro e, úrodnost půdy, výnosnost půdy, pak tady jsou i další dopady, například na spotřebu vody, na e, zakyselení půdy, místní znečištění a také je třeba zvažovat načasování toho snižování emisí, protože tady máme některé Ehm, ehm, příklady třeba eh, u některých krmiv, které jsou z lesnictví, tam dojde ke snižování emisí až po několika letech. Dále, pokud jde o využití odpadů, eh, to je určitě užitečné, ale je třeba zvažovat také dopady dalšího využívání těchto odpadů. To je třeba ještě pečlivě posoudit. Dále technologické volby, například u biometanu, můžete mít velké úspory na emisích, ale pak zase budou, bude velké množství eh, emisí, pokud eh, se to eh, používá vlastně v otevřených zařízeních na výrobu. Pak tady je ještě potenciál pro technologické zlepšení. V současnosti ten pokrok u biopaliv druhé generace je pomalejší, než se očekávalo technologie teď víceméně fungují, ale náklady jsou stále příliš vysoké. Podle odhadů IEA náklady budou srovnatelné s první generací biopaliv až zhruba v roce 2030. Pak také jsou velká očekávání od biopaliv třetí generace z řas, ale to je stále ještě jenom ve fázi výzkumu, takže jsme dost daleko od toho, že bychom mohli řasy eh, běžně takto používat. A potřebujeme samozřejmě stabilní politický rámec, to potřebují hospodářské subjekty, aby mohly investovat. A nyní se dostávám eh, k závěrům. Jak vidíte, biopaliva jsou jenom jednou z možností, jak snižovat emise CO2 v dopravě. Nicméně eh, je to nákladný způsob ve srovnání třeba s jinými využitími biomasy, třeba pro vytápění nebo elektřinu. Pokročilá biopaliva skutečně znamenají výhodu eh, ve srovnání s biopalivy první generace, ale je třeba pečlivě posuzovat veškeré dopady a eh, tržní efekty, než se rozhodneme, o tom, jaká biopaliva používat. Pokud jde o ekonomickou životaschopnost, eh, biopaliv druhé generace tam může být dosažena, eh, pokud se podaří vytvářet velké úspory z rozsahu, nebo pokud budou eh, levné zdroje udržitelných krmiv a ehm, chemikálí, to je třeba koncept biorafinace. Dále zapracování produkce biopaliv do e, dalších průmyslových zařízení, která vlastně by produkovala i jiné výrobky, e, biovýrobky, to by znamenalo samozřejmě úsporu energie a nákladu. A zase potřebujeme ten stabilní e, politický rámec. Odvětví tedy vyzývá k tomu, aby byly nějaké finanční mechanismy, kromě těch, které už používá komise jako v programu třeba NER 300 nebo Horizon 2020. Ještě bych také chtěla zdůraznit, že kromě té studie, kterou si komise objednala o JRC, komise ještě každé dva roky parlament informuje o dopadech biopaliv, jak si žádá směrnice a ta poslední zpráva byla zveřejněna právě před několika dny a je dostupná jak jsem říkala, velká pozornost se věnuje eh, biopalivům druhé generace a na to my se také zaměřujeme v našich současných činnostech v JRC, kde právě zkoumáme udržitelnost pokročilých biopaliv a zabýváme se i dalšími alternativními palivy a snažíme se poskytnout jasný obrázek i o těchto nových palivech. A tím tedy končím. Thank you for your attention. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Otázky Jens Nilsson. Děkuji mnohokrát. Mám dvě otázky. Tedy díky za vyčerpávající informaci. Myslím, že nás tato zpráva zaujala a také máme švédské vědce, kteří se zajímají o vaši práci vaše výsledky. Já žiji na severu Švédska a my jsme se rozhodli eh, využívat eh, dopravní síť, která nebude závislá na fosilních palivech. Jaký to má dopad? Obce a regiony budou držet tuto prioritu. Ale jak k tomu dospět? Prozatím fungujeme eh, vlastně na dvou úrovních. Obce si uvědomují, že máme možnost eh, bioplyn vyrábět, máme všechno proto. Můžeme eh, recyklovat zbytky potravin, kompostovat je a to už děláme několik let v mé obci. A díky tomu jsme schopni eh, produkovat alternativní zdroje energie. Je to eh, zeměpisně omezeno, ale vytváří to pracovní místa. A také to budí dojem, že se chceme podílet na společném záměru rozvíjet společnost, která nebude záviset na fosilních palivech. A samozřejmě bude to trvat, ale myslím si, že takové místní iniciativy, které vznikají na různých místech, nakonec eh, budou významné, když jich bude více. Druhá otázka se týká lesu. U nás ve Švédsku máme největší plochu lesu. A to jsou vlastně budoucí ropná pole. Ty lesy se obnovují, e, stromy jsou poráženy a sázeny a dochází tedy k regeneraci lesů. Ale snad bychom mohli i zde jednat. Náš papírenský průmysl si uvědomuje, že klesá poptávka a je třeba hledat další využití pro les. A i zde budeme uvažovat o dřevu jako zdroj energie. Bionafta by mohla být extrahována ze dřeva. Musíme se více soustředovat na les. Proč? Protože by to mohl být budoucí energetický zdroj pro celý kontinent. A ve, v lesní strategii EU bychom to měli vzít v Nevím, co si o tom myslíte, ale já bych rád vyslechl vás názor. Děkuji. A nyní Finsko po Švédsku. Děkuji, pane předsedo. Díky vědcům za prezentaci této zprávy. Jeden komentář komentář a dvě otázky. Já bych opakovala Jense Nilsena. My, já jsem z Finska a my hojně využíváme biopaliva a od letošního roku 8% nafty musí obsahovat biopalivo a to číslo bude narůstat. 20 biopaliv se vyrábí z odpadu, z potravinových zbytků a z vedlejších produktů lesnického průmyslu. A rádi bychom věděli, zda je možné vytvořit takové biopalivo, které by bylo příznivé pro životní prostředí a ekonomicky životaschopné, jaké biopalivo bychom měli používat. A také tu mm, tedy zavádění biopaliv první a druhé generace a biopaliva druhé generace postupují, pokud jde o výrobu, velmi pomalu. Legislativní nejistoty mají dopad a jak to tedy ovlivňuje ty klimatické cíle do roku 2030, kde například není nic o dopravě. My bychom rádi zvýšili efektivní vývoj druhé a třetí generace biopaliv. Jak na to můžete reagovat? Děkuji. A nyní Gezine Meissner. Ano, děkuji jménem naší skupiny také děkuji, bylo to velmi zajímavé. A myslím, že nejlevnější řešení by bylo postupovat se jako město Hanover, kde máme fotovoltaické panely, které umožňují vyrábět elektřinu. Samozřejmě to nefunguje všude, ale přesto musíme uvažovat o alternativních zdrojích energie. A pokud jde o biomasu, situace je o něco složitější. Vy jste zvažoval různé scénáře, předložil jste náklady a případnou nadbytečnou zátěž, pokud jde o emise. A my bychom mohli posílit jinou oblast. Souhlasím se socialistickým kolegou ze Švédska. Ano, lesní strategie je třeba zkoumat. Je tu obrovský potenciál, i když nebudeme i když nepokácíme ani jediný strom myslím, že tady je mnoho přežitostí, možná ne ve všech evropských státech, ale určitě v Německu, určitě ve skandinávských zemích. A tudíž eh, nemohu než podpořit to, co zde zaznělo. A pokud jde o nepřímé využití půdy, my jsme si uvědomili, pokud jde o produkci bioplynu, že je možné produkovat eh, a zasázet eh, rostliny, které budou bezprostředně znovu využity a tyto plochy už nejsou vyžity k pěstování potravin. Existují skupiny rostlin, které jsou nepoživatelné a které je možno použít. Je tu celá řada cest, které bychom měli zkoumat a měli bychom zjistit, jak být užiteční pro dopravu. Moje otázka se týká třetí generace biopaliv řasy. Produkce řas nebude pouze na moři, a při třemi lety eh, u Airbusu nám představili letoun, který bude poháněn energií z řas a kde vysadíme tolik řas. Boeing uspořádal podobné jednání a přiznali se, že Boeing také uvažuje o využití řas jako zdroje energie. To by bylo skvělé. Snížili bychom emise ale bylo nám řečeno, že zatím je to ve stádiu vývoje. Kdy to bude technologicky a ekonomicky životaschopné? Od kdy tato generace nových technologií bude moci být využita? A, a jakou v tom roli bude hrát biopalivo? Děkuji, děkuji mnohokrát za tuto prezentaci studie. Já nejsem tak nadšená jako předřečnice, ale snížení o 6% od roku 2010 do roku 2020 v oblasti dopravy znamená dle mého soudu, že národní dopravní programy budou využívat zejména biopaliva, aby dosáhly tohoto cíle. Mé otázka je následující. Podle vaší studie biopaliva nevyřeší beze zbytku cíle, které jsme si stanovili. Využití biopaliv dokonce může zvýšit eh, emise skleníkových plynů. A další potíž, kterou jste uvedli, vzhledem k nárůstu poptávky, využití ploch pro produkci biopaliv neustále narůstá, zejména v třetích zemích, a to má negativní dopad na zásobování potravinami. Má otázka je následující. Je skutečně vhodné, aby ty malé zdroje, které máme, byly určeny pro vývoj nové infrastruktury a nestalo by za to se rozloučit s biopalivy a využívat finanční prostředky, které máme k dispozici abychom vsadili na obnovitelné zdroje energie. Děkuji. Děkuji. Já jsem poslední na seznamu řečníků. Druhá generace. Pokud ji budeme využívat, všichni jsou pro, budou se znovu používat odpady. Všichni jsou pro, ale jak zajistit, aby druhá generace přežila bez eh, první generace? Emise CO2 existují kvůli odlesnění tropického lesa, ale je to jev, který, kterému nemůžeme zabránit. A kdyby zemědělci mohli lépe vydělávat při výrobě bio, bionafty, tak by bylo méně odlesňování. Zatím zázračné řešení neexistuje. Před 6 nebo 7 lety se tvrdilo, že dnešní zemědělec bude budoucím výrobcem ropy, A jaká je priorita? Chceme nasytit naši populaci anebo vyrábět biopaliva? A myslím si, že potraviny by měly být na prvním městě. Lidé by neměli umírat hlady, protože potraviny jsou luxus. To ne. Tedy jaká je pořadí mezi solární energií, větrnou energií a biopalivy? Ve Švédsku je obrovské množství větru pokud byste využívali energii větru celý rok, bylo by to pro vás výhodnější, než využívat biopaliva. Nebo další příklad. Vnucovat maximální rychlost ve městě 30 km za hodinu pro vozidla by vedlo o, ke snížení spotřeby o 12 až 20 Co je tedy lepší? Biopaliva jsou určitou života schopnou možností, anebo ne. Dnes máme efektivní cestu, jak snížit eh, skleníko, emise skleníkových plynů. A já bych chtěl vědět, kam vlastně eh, zapadají biopaliva v těch životaschopných řešeních. Máte slovo. Okay. Um, I'll try to... Takže já se pokusím odpovědět vám všem a e, zkusím se zmínit o všech těch jednotlivých tématech. Ona jsou dost propojená, těžko mezi nimi e, rozlišovat. Klíčová věc. Klíčová věc, jak tedy e, teď zajistit do budoucna víc eh, využívat eh, tedy eh, ty, to zdroje v dopravě. Jak víte, ten rozvinutý systém nízkouhlíkový je také jednou z priorit unijní strategie, strategie Evropské komise. My jsme velmi angažováni Eh, v této věci a snažíme se eh, zajistit různá řešení, aby to všechno bylo efektivnější. Biopaliva je, jsou jednoznačně jednou součástí eh, celého toho řešení. A pak samozřejmě jde o to, jak ta druhá generace může být efektivněji a rychleji zavedena na trh. Ale jak bylo řečeno, zavedení biopaliv je ještě propojeno s řešením dalších problémů. Už jsme to řekli, že jde o životní prostředí, udržitelnost, že je velmi důležité eh, kontrolovat eh, biomasu, eh, prostě všechny ta, všechna ta rezidua, a e, ta udržitelnost je tedy zásadní. Druhým důležitým aspektem je samozřejmě otázka nákladů. My potřebujeme e, definovat, e, vyvíjet lepší a lepší technologie, abychom byli konkurenceschopní. A abychom byli konkurenceschopní, tak musíme samozřejmě investovat do rozvoje technologií, potřebujeme investovat do výzkumu. V tuto chvíli je v Evropě málo zařízení, málo továren, které mohou mohou eh, prokázat eh, průchodnost eh, právě používání lihu, používání těch paliv druhé generace. A pak je to samozřejmě otázka politického rámce. Investoři se starají o to, zdali prostě v těch jednotlivých členských státech bude dlouhodobá, ehm, dlouhodobý závazek ze strany vlád prosazovat, podporovat ta paliva druhé generace. Takže technologie, ekonomie, ale také politická stránka věci. A pak samozřejmě je třeba si uvědomit, že nemůžeme zajistit eh, druhou či třetí generaci eh, aby byla eh, konkurenceschopná do eh, nějakých deseti let. Takže eh, biopaliva první generace budou příspěvkem rozvoje nízkouhlíkové technologie v dopravě v nejbližších deseti letech, ale nebudou jediná. Samozřejmě je tady ještě další, další příspěvek k rozvoji technologií v dopravě a my se samozřejmě eh, Again, is a kind of revolution because when you want to insert electrical Potřebujeme samozřejmě prosazovat i elektromobilitu, ale abychom něco takového mohli prosazovat, tak je třeba, aby to bylo všechno připravené. Eh, je třeba eh, být prostě mít, mít celé to zázemí potřebujete eh, zajistit eh, v té nejlepší eh, možný čas a za nejlepší možnou cenu elektřinu tam, kde je zapotřebí. Takže inteligentní infrastrukturu inteligentních systémů, zajištění dodávek, zajištění zásob, otázku informovanosti a tak takže tam, že kde budeme se snažit e, prosazovat elektrickou mobilitu, tam bude tohodle všeho zapotřebí a to je samozřejmě jeden ze základních aspektů. Abychom mohli tuto technologii dále rozvíjet, tak vytvoříme v říjnu naprosto nové centrum, které chceme eh, inaugurovat a bude to centrum nazváno, naz, nazvané interoperabilní eh, centrum, podobně jako tomu bylo, eh, jak to bylo vytvořeno ve Spojených státech před několika lety. Bude to taková laboratoř, co to znamená. Tam se bude zkoumat, co to znamená, když se zavedou ele, Eh, systémy tak, aby mohly jezdit eh, elektrické vozy. Eh, a samozřejmě tam je celá řada aspektů jak budeme uskladňovat tu elektřinu. Prostě všechny ty otázky spojené s tímto novým dopravním systémem. Je to obrovsky složité a to vše je součástí agendy. Je to jedna z klíčových priorit a bioenergie je tedy jedním z prvků tohoto řešení společně s kapalným plynem a dalšími zdroji. Jsme e, v tomto velice aktivní a angažovaní a já jsem samozřejmě pochopil, že i vy si uvědomujete, že tady je třeba dodržovat celou řadu parametrů, včetně udržitelnosti. Takže když mluvíte o lesích, když mluvíte o dalších aspektech, tak samozřejmě toto musíme mít na paměti. Je třeba mít na paměti i další politiky potravin, krmiv a tak dále. Děkuji. Další paní kolegyně. No vlastně nic, jenom jsem eh, nechtěla zdaleka odpovídat na všechny otázky, jenom eh, dovolte k těm lesům, protože tady to zmínilo více kolegů. Eh, zdroje v Evropě, především v severní eh, Evropě. To je samozřejmě důležité pro eh, naše téma, ale je třeba mobilizovat tyto zdroje, musíme vyvinout eh, velké úsilí a zároveň musíme být velice obezřetní, abychom si dobře uvědomili, které můžeme mobilizovat, které ty zdroje a jak to také provádět vzhledem k tomu kaskádovitému používání. Pak je tady dřevospracující, papírenský průmysl, a stavební průmysl eh, a rovněž eh, je to otázka odpadu, eh, eh, který můžeme využívat, ale je třeba si dobře uvědomovat, že tam jsou další dopady, další vlivy a samozřejmě Švédsko i Finsko konkrétně dělá v tomto, dělají v tomto směru hodně. Finsko je mimochodem jedinou zemí v Evropě, kde eh, už se eh, vyrábí zdroj pro eh, bionaftu druhé generace. Takže jde o to mobilizovat eh, tyto odpady a samozřejmě ono jich je hodně, musí být mobilizovány, ale hlavním problémem je vytvořit taková zařízení, která by toho byla schopna, která by byla schopna tento odpad zpracovávat eh, a to za konkurenční cenu. Eh, takže tady samozřejmě jde také o to zajistit eh, výzkum a to před eh, komerční fázi. V tomto směru jsme ještě hodně, hodně pozadu a musíme znásobit své úsilí. Děkuji vám. Co si myslíte o té třetí generaci, kdy bude dostupná? Já si myslím, že v tomto případě eh, ty prognózy byly bohužel mnohem více optimistické, než jaká je skutečnost. Jsme opravdu hodně pozadu. Zatím je to všechno ve stádiu eh, výzkumu v laboratořích. V tuto chvíli E, produkce biopaliva z řas je e, opravdu v samém počátku výzkumu a to proto, že e, samozřejmě ta konverze z řas je smírně nákladná i vzhledem k velkému objemu vody, které v tom celém postupu je zapotřebí, takže je třeba asi spíš myslet na to, eh, kombinovat toto eh, s dalšími typy eh, trhů, které potřebují další typy materiálů, ne pouze tedy tu bionaftu. Je tam hodně věcí k řešení. Předseda, děkuji za vaše dvě prezentace a za odpovědi. Tím jsme skončili s bodem 14 na pořadu jednání. Děkujeme velice za studii, která je k naší dispozici pouze v angličtině. Zdá se, říká předseda, každopádně je eh, to tady pro vás. Also eine Überraschung kommt nach der anderen, wenn ich jetzt hier die Fotos sehe. Also. Takže překvapení tady eh, následuje za překvapením. Každopádně děkuji. No to musím říct, že ostatně není lepšího dárku, než mít možnost pracovat eh, v den svých narozenin. Každopádně si kladu otázku, jak to víte, že ty narozeniny mám zrovna dnes. Karla Pace byla dlouhá léta členkou Evropského parlamentu, zároveň také nás poctila svojí eh, přítomností v době, kdy byla ministriní eh, z eh, nizozemské vládě a teď je evropskou koordinátorkou, stále jste tedy zodpovědná za koridor Rýn-Dunaj. Vítejte mezi námi. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci a vážení hosté, jistě jste slyšeli mnohokrát, že eh, zpracování pracovního Eh, plánu každého koordinátoru je generováno čtyřmi fóry a my jsme je také konali v dubnu až listopadu loňského roku. Zúčastnili se tam zástupci eh, národních ministerstev dopravy, zástupci regionu, zástupci místních samozpráv, manažeři jednotlivých eh, oblastí dopravy od silniční přes železniční, vodní až k přístavním zprávám a dalším zúčastněným stranám. Takže to jste patrně slyšeli již mnohokrát. Dovolte, abych přešla přímo k popisu koridoru. Je to koridor velice rozsáhlý, část je velice blízko E, blízko vás, pane předsedo, je vám, leží vám blízko u srdce, tady je Danuj, Dunaj, takže dáme, můžeme ho rozdělit na dvě větve, jižní a severní. Ta severní větev je Česká a Slovenská na severu a Černé moře na jihu samozřejmě s Eh, západu na eh, východ. Jsou tady dvě odlišné cesty pro železnici a další pro silnici. Eh, ta horní vede přes Norimberg, Frankfurt a Norimberg, spodní přes Mnichov a pak je tady jižní. Co se týče e, vodních toků, tak to začíná e, z Urína, e, pak přes Main a Main Dunajský kanál a, až, a pak je tady ještě kanál Bukarešť Dunaj a jak vidíte, ta délka eh, tohoto vodního spojení je eh, dehberoucí. Jenom Dunaj sám o sobě je téměř 3 tisíce kilometr dlouhý. Česká část má dva eh, počátky, nejprve Mnichov a Norimberg přes Plzeň a Přerov. Dál za Přerovem pokud eh, to ne vše dobře vyslovím, tak se omlouvám. Eh, takže eh, tam, je hranic, tam jsou hranice u Moravy, pak Ostrava, to je většinou věnováno osobní dopravě a přímá linka do Žiliny E, na Slovensku je používána především nákladní dopravou. U silniční dopravy je to ze Štrasburku přes Frankfurt, Norimberg, Prahu, Brno, Košice, Žilinu až na ukrajinskou hranici. And then to show you. A teď, abych vám ještě ukázala, kolik členských států je do toho zapojeno. E, tento koridor zahrnuje osm členských států a osm nečlenských Srbsko, Bosna, Hercegovina, Moldávie a Ukrajina. A e, jsou tady čtyři vlastně vodní toky e, splavné a víc jak 3400 kilometrů železnice, 2700 kilometrů km vodních eh, toků a více jak 7 tisíc eh, kilometrů silnic. Eh, je tady řada terminálů a přístavů, 21 pohraničních přeshraničních přechodů. To je velice důležité, protože infrastruktura u těch hraničních přechodů to je vždycky velké téma takže e, v tomto směru máme ještě 19 hlavních přístavů a e, tam samozřejmě je zapotřebí, aby tam byl každý rok určitý objem tun, a to jsou jak námořní, tak e, říční přístavy. A jsou letišť. A teď kritická témata. Je to poměrně komplexní scénář a patří sem samozřejmě vztahy mezi zeměmi, které e, jsou, e, které se vyvíjejí Eh, a tyto země mají samozřejmě své eh, vlastní dopravní eh, systémy s centrem hlavního města a teď mají najednou vytvářet úplně nové systémy na základě tří hlavních premis. Musíme si uvědomit to, že samozřejmě vzhledem k tomu, že se jedná o evropský koridor, tak evropský eh, daňový poplatník eh, se předpokládá, že za toto bude chtít platit. Pokud členské státy by chtěly dělat pouze to, co je důležité pro ně samotné, tak eh, se dá eh, předpokládat, že bude velmi málo eh, eh, nadšení, aby evropský daňový, ze strany evropských daňových poplatníků něco takového financovat. Takže evropský daňový poplatník řekl jednoznačně ano, chceme pomoci, ale učiňte z toho skutečně evropský projekt. Vytvořte skutečně evropský koridor. Co je tedy důležité? Jsou to v zásadě tady tři premisy, které je třeba si zdůraznit. Nejprve intermodalita. Intermodalita pro udržitelné a efektivní eh, propojení všech druhů dopravy vysoce eh, kvalitní normy Eh, RTMS, eh, vysokorychlostní RTMS, eh, což je ten systém pro železniční dopravu, celoročně dostupná a průchodná infrastruktura pro vodní dopravu a silniční dopravu. Takže samozřejmě tyto standardy vysoké kvality by měly být všude stejně. Teď k interoperabilitě, především tedy tady jsou různé systémy elektrifikace u železniční dopravy, pak jsou tady ještě neelektrifikované sekce, a e, pak je to ještě otázka bezpečnosti, tak aby bylo možné e, mít skutečný železniční koridor, tak bychom všichni měli mít RTMS, všichni bychom měli hovořit o signalizačním systému a rovněž bychom měli hovořit o elektrifikaci. Jinak je totiž nemožné eh, s eh, jednou jedinou lokomotivou procestovat celou Evropu napříč. Jaké jsou potřeby v oblasti investic? No, tak ty jsou zcela zásadní rozšíření eh, koridoru jako celku a eh, sloučení všech nutných investic, které budou nutné vzhledem k vysokým standardům, které chceme, dosahujeme eh, částky vyšší než 64 miliard eur. A jak vidíte, 64, 64 miliard, je to 640 milionů. Takže je to obrovská částka, obrovský balík. Dvě třetiny všech těchto eh, peněz eh, se vztahují k výstavbě, eh, modernizaci a standardizaci sítě a téměř čtvrtina bude zapotřebí pro silnice, 6% na vodní toky, abych vás uklidnila. Já jsem úplně pav, říká pan předseda. A pak ještě e, potřebujeme terminály a přístup na letiště. a jaké jsou priority tohoto koridoru rín dunaj Pokud bychom chtěli investovat do koridorů, tak vidíte z délky těchto koridorů, je to ukázáno u Dunaje, Rýna a Majnou, že je třeba si uspořádat priority. Ono není možné dělat úplně všechno, takže je třeba si rozhodnout, co je zásadní, kam Evropa musí dát své peníze. Tak samozřejmě u těch investic je to zcela zásadní. A také je třeba si uvědomit, že hraniční přechody jsou e, problematickou, e, problematickým bodem. Často se tam mění systémy, protože země je mají různé. K tomu se ještě připočítávají administrativní překážky, které jsou skutečnou zátěží e, celého systému. Všichni si dobře pamatujeme Španělsko, všichni si uvědomujeme, jaké je to v Rusku. Eh, takže eh, v oblasti signalizace a v jiných oblastech. V případě Dunaje tak koordinace bezpečných podmínek pro eh, navigaci je zásadní a také jsme iniciovali takový e, dokument e, ohledně zprávy e, vodních toků obsahující ty hlavní podmínky. V loňském roce Bělorusko, Rumunsko a Bulharsko podepsalo dokument, které se e, zavazují k vzájemné podpoře v případě e, nutných zásahů na Dunaji. Jak víte, Rumunsko a Bulharsko sdílejí velkou část tohoto vodního tuku a je třeba, aby spolupracovali, aby v této části bylo opravdu vše v pořádku a budou muset v tomto směru zajišťovat společně údržbu Eh, této vodní cesty. Víme všichni dobře, že je to dlouhá cesta, pokud ale máme projekt, který eh, patří eh, tomu koridoru, tak si musíme uvědomit, že je třeba to dokončit do určité doby. Cesta je před námi dlouhá ale teď tady máme před sebou první návrh toho pracovního programu a je to skutečně zásadní milník eh, pro lepší uchopení všech problémů, které eh, jsou eh, s tím spojeny. Před tím, než jsme vypracovali tento pracovní plán, tak jsme neměli žádnou představu o tom, co vlastně bychom měli dělat, co by všechno v tom programu mělo být. A musím říct, že tady panovaly různé názory v řadě zemí. Naším cílem je zajistit zajistit každé zemi takovou síť, dopravní síť, která by zohledňovala zvláštnosti eh, eh, každého státu a zároveň vytvářela i možnost propojení s dalšími sousedními zeměmi a to ve prospěch eh, těch, kteří žijí v těchto zemích a zároveň za zachování přírodního bohatství to je třeba zdůraznit, protože tady je celá řada krásných eh, koutů, krásných řek, které nechceme ničit. Děkuji vám za eh, pozornost a pokud byste měli nějaké otázky k pracovnímu programu a k budoucnosti koridoru Rýn-Dunaj, ráda je zodpovím. Děkuji eh, za informace a první slovo jako se Wim pan den Kamp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je vždy potěšením, když mohu zase vidět paní Pejsovou. My eh, jsme příslušníci té staré generace. A já mám na ní čtyři otázky. První otázka se týká právních předpisů. máme ústřední komisi pro Rýn a ta už připravila celou řadu předpisů. Je možné je použít i pro Dunaj, tím, že by se ty předpisy rychle eh, přizpůsobily? Protože mě, mám na, pro mě důležitá právě ta rychlost. Za druhé, investice Číny. Objevily se eh, pozitivní i negativní názory eh, že bychom mohli investovat prostřednictvím čínského kapitálu, do železnice Bukurešť-Budapešť. Jaký je váš pohled na takovéto čínské investice? Za třetí plány rumunské vlády uzavřít několik železničních úseků. Bude to mít nějaký vliv na eh, vaši práci na koridoru? A konečně čtvrtá otázka, ta se týká budoucnosti. Eh, dovedete si představit i propojení s labem? Že by vlastně do budoucna by mohlo dojít k propojení Dunaje a Labe. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Včera na jednom jednání několik kolegů hovořilo o významu vnitrozemských vodních cest. A vy tak také určitě víte, že Dunaj je jednou z nejdůležitějších cest. Není potřeba jej nějak zvlášť upravovat, protože příroda už sama vytvořila vynikající cestu. Paní Pejsová, vy jste hovořila o nutnosti lepší spolupráce, o lepší údržbě těchto vodních cest. Dnes tam není dostatek mostů, dostatek uh, Eh, infrastruktury na propojení různých typů dopravy a to platí především pro jeho východní část Dunaje. Eh, takže to znamená určité výzvy, eh, jak jste to sama už ukázala i na té mapě. Je jasné, že z Budapeště eh, vlastně vedou různé cesty, které se odklonují od železnic a ty se odklonují od vnitrozemských vodních cest. Je tedy třeba tyto jednotlivé typy dopravy více propojit. To považuji za zvláště důležité. Nejde jenom o to, že bychom měli více železničních tratí nebo zlepšili jejich stav, ale bude také třeba investovat do různých menších řek. Jsou to takové řeky třeba v Maďarsku, v Rumunsku, v Chorvatsku, takové menší vodní toky v regionech, které mohou být velice užitečné, pokud by bylo možné je napojit na Dunaj. Pak jsem ještě zapomněla zmínit Srbsko. Srbsko eh, také potřebuje eh, finance na investice. Kolega Van de Kamp hovořil o čínských investorech. Nezapomínejme také na investory arabské, kteří také eh, investují do infrastruktury. Máli Dunaj být skutečně integrován a přispívat k našim ekonomikám, tak je třeba především rozvíjet horizontální sítě. Jak už jsem říkal, nemám tím na mysli jenom železnice a silnice, ale také vnitrozemské vodní cesty a to i na regionální úrovni. Díky tomu bude možné plně využít potenciál Dunaje a začlenit Dunaj do našeho hospodářství. Děkuji vám a velice rád si vyslechnu váš názor na věc. Děkuji, pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři otázky. V tomto období členské státy připravují své dopravní eh, plány. Já bych se chtěl zeptat, jak zajišťujete harmonizaci mezi koridory nejen mezi tímto koridorem, ale všemi koridory, pro které se připravují ty tzv. master plans. To znamená, aby do těchto hlavních plánů alespoň do roku 2020 byly zapracovány i projekty koridorů. Jak eh, tedy toto zajišťujete? Za druhé, Dunaj. Dunaj je řeka. Pokud některý členský stát nedělá to, co má, tak je to celé zbytečné, i když ostatní Eh, pracují dobře. Jak eh, toto eh, ošetřujete? Protože Maďarsko nemá příliš velký zájem o investice do Dunaje. A za třetí, jaký je váš pracovní plán? Něco jasného. Vy jste řekla, že uděláte to, to a to. Jak? A kdy? A za jaké peníze? Nějaké informace bych potřebovala nějaký opravdový pracovní plán. Děkuji, Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Pejsová. Já nebudu eh, zdůrazňovat ten rumunský úsek, protože o tom už tady byla zmínka, ale Chtěla bych navázat na otázku kolegy Marinesku. Dnes ráno s paní Trautmanovou jsme měli takový pětibodový plán. Máte také tak nějaký, eh, řekněme, takových eh, pět nejdůležitějších věcí, které byste jako koordinátorka považovala za nejvýznamnější. Nás by velice zajímalo, jaké jsou priority a jaké projekty považujete za nezbytné. A pokud jde o ty priority, eh, pokud je máte, tak bych se zeptala, zda vlády členských států s nimi souhlasí, zda jsou připraveny zpracovávat projekty, nebo zda se máme třeba obrátit na kolegy z konkrétních členských států, abychom eh, si byli jistí, že vše řádně proběhne. Druhá otázka. Pokud jde o vnitrozemské vodní cesty, já jsem na tom podobně jako vím, já je mám moc ráda. Dunaj by měl tedy propojit Atlantik s Černým mořem. Mělo by být možné vlastně plout eh, po celé této trase, což zatím není možné. Podle vašeho názoru, jaká je situace? Eh, chceme, aby eh, Danuj byl více splavný, je k tomu vůle, protože v Německu to tak všude není. Myslíte si, že je skutečně možné, aby Danuj byl, Dunaj byl splavnější, jakožto řeka? Zdá se, že někteří o to nemají velký zájem. Děkuji. Teď já jsem se ještě přihlásil na seznam řečníků asi. Nás to nepřekvapí a já mám tedy dvě poznámky. Za prvé, zdá se mi velice zajímavé, že se hovoří o koridoru Rýn-Dunaj, protože dříve se hovořilo jenom o Eh, Dunaji a dnes a tedy se to takto rozšířilo. Paní Pejsová eh, zmínila určité priority. Pokud bychom chtěli zajistit všechno, tak by to trvalo třeba 60-70 let. Eh, vy jste říkala, že je třeba investovat hodně do Rýna, a také je třeba investovat hodně do železnic. Pak je tedy otázka, když se investují třeba dvě třetiny rozpočtu do železnic v tom koridoru, jestli ještě budeme pokračovat eh, a potřebovat vnitrozemské vodní cesty. Eh, říkali jste, že tam ta situace je takzvaně well established. Dnes máme kanál, který propojuje Atlantik až k Černému moři. Příslušný německý ministr což není zelený, je to sociální demokrat, ve, svém, ve své době řekl, že zlepšování vnitrozemských vodních cest, že to je úplně ta nejhorší věc, kterou kdy někdo stvořil, že to je úplně k ničemu. A my nakonec jsme tedy vytvořili infrastrukturu, přestože po ní nebyla poptávka. Proč po ní nebyla poptávka? Proč posledních 20 let vnitrozemské vodní cesty Eh, eh, přišli o svou přitažlivost. Proč? Protože tento dopravní prostředek je příliš pomalý. Musíme si položit tedy otázku, co vlastně chceme. Dunaj je splavný. No, před 30 lety jsem z Ingolštatu se dostal až k Černému moři, kdy jsem sám tedy eh, vás vesloval nebo pádloval a musel jsem si dávat pozor, aby eh, moji kanoji nepřevrhly vlny z velkých lodí, které tehdy po Dunaji pluly. Dnes, když jsem tam jel kolem na kole, tak jsem za celou dobu viděl jenom tři velké lodi, kdežto dříve to byla velká loď každých deset minut. Ta poptávka se změnila, svět se změnil. A já jsem tedy eh, teď trochu překvapen, že se zaměřujeme na vnitrozemské vodní cesty. Říká se, že tady jsou dobře zavedené, well established, ale já mám pocit, že tomu tak ve skutečnosti není. Zdá se, že Dunaj není příliš využíván, když se podíváme na ta čísla. Je to tedy nějaké nové zjištění nebo objevuje se nějaká nová potřeba skutečně eh, pro využívání těch vnitrozemských vodních cest nebo Neměli bychom třeba spíše uspůsobit lodě řece než řeku lodím? Proč nepoužívat zdroje, které už máme k dispozici, než abychom znovu investovali peníze? Co se tedy změnilo? To je věc, co by mě zajímalo. Jak, jakým došlo změnám a jak se tedy v tom odrazí ty priority? Říká se, že tedy eh, většina půjde na železnice a jenom 6% na vnitrozemské vodní cesty. No musím přiznat, že to mě trochu překvapuje. Už předem se těším na vaši odpověď. Mr. Chairman. Pane předsedo, Dunaj bude vždy stát mezi námi. Tak začnu otázkami mého nizozemského kolegy, který se ptá na právní předpisy, které platí na Rýnu, zda bychom je mohli převést i na Dunaj. Není to tak úplně jednoduché. Máme výbor pro Rýn a máme také výbor nebo komisi pro Dunaj. My bychom chtěli, aby komise pro Dunaj, jejímž členem je komise, chtěla, aby se modernizovala. A to už se stač, snažíme celé roky a snažíme se tedy o to, aby potom bylo možné něco přenést z toho Rýna i na Dunaj, ale ne vždycky je to možné. Takže je třeba, aby to bylo na míru šité tomu Dunaji. Samozřejmě je to důležité, pokud chcete mít tedy lodě, které budou přeplouvat z Rýna na Dunaj, že nemusíte mít vlastně e, zdvojená ta pravidla, ale ne vše lze automaticky převzít. Ale pracujeme na modernizaci Komise pro Dunaj. Jsou to spíše politické problémy. Momentálně je to trochu zablokované. Tak jako vy, ich, já bych to chtěla urychlit, ale ty politické problémy nás skutečně zdržují. Peníze z Číny. Pak jeden z kolegů hovořil o arabských zdrojích, arabských penězích. Pro mě je velice obtížné eh, to říci. Evropská komise spolu s členskými státy nemohou financovat všechno. Jak jste viděli, je zapotřebí skutečně velké množství peněz a to mluvíme jenom o těch koridorech. A v něk- jsou tam i některé úseky v jednotlivých členských státech, které nebude možné realizovat až do roku 2030. Pokud by se členské státy chtěly obrátit na Čínu nebo arabské země, tak s tím nemůžeme nic udělat, ale oni vždycky budou za to něco chtít a to, myslím, by každá země měla mít na paměti. Rumunská vláda uzavírá železniční tratě. Já jsem měla jednu velice zajímavou schůzku s rumunským kolegou, protože my v Nizozemsku každý den litujeme, že jsme po druhé světové válce zavřeli eh, mnoho tratí a dnes to neustále litujeme. Já jsem tedy řekla rumunskému ministrovi, aby si to promyslel dvakrát. I když eh, třeba nepoužíváte eh, železnici, tak je prostě hned nerušte. Promyslete si to dvakrát nebo i třikrát. protože teď je máte a pak už je nikdy znova mít nebudete. Vždycky potřebujete na to hodně prostoru a pokud se ten prostor začne využívat k něčemu jinému, tak to nikdy nezískáte zpátky a jednoho dne toho budete opravdu litovat. Potom napojení na labe. Labe není součástí našeho koridoru. ale zkoumali jsme napojení na Dunaj. Bylo to přání českého prezidenta. Já jsem tady řekla že v československého, ale to je věkem, za to se omlouvám. Já jsem přesvědčená, že nejdříve, protože pokud chcete to propojit s Dunajem, tak potřebujete náklad, potřebujete něco, co popluje po té řece, po tom kanálu. A pokud není propojení z Hamburku do Prahy, kam by, které, které by bylo splavné na lodi, že Česká republika má v Hamburgu přístaviště, tak e, samozřejmě nenajdete dostatek nákladu na to, aby ta investice byla vůbec smysluplná. Tam je třeba vlastně e, ten kanál pro být mezi e, horami, skálami a bylo by to velice nákladné. A potřebuje tedy si být jistě, že budete mít nějaké zboží, které tam bude možné transportovat, jinak to nemá smysl. Nejprve třeba zajistit propojení na Hamburg, aby bylo možné tam to zboží eh, posílat. Pan Daly, já jsem měla trochu problémy eh, s tady eh, s kanálem, ale vyrozuměla jsem, že jste se také ptal na ty cizí investice Čín, z Číny na řeku Sarba a Tiza. Sarba je v koridoru. My tu Sábu a Tizu eh, také bereme v potaz. Pak jste se zmiňoval o Srbsku. Srbsko to je takový, taková příběh sám pro sebe. Ve všech těch projektech, které by Srbsko chtělo udělat, tak oni Eh, vlastně zapojili i nevládní organizace. Měli tam vlastně i souhlas ekologických neziskových organizací a to je docela úspěch, když to porovnám s problémy, které třeba máme v Rumunsku. Ale ještě nevíme, jaké peníze pro Srbsko máme. To je problém ale všechny projekty, které má Srbsko, jsou přeshraniční. To znamená, pokud budou peníze, tak Srbsko určitě má možnost je získat. Je to, jsou to přeshraniční projekty a řeší to přeshraniční problémy, přeshraniční úzká místa. Ale zatím ještě stále nevíme, zda ty peníze budou k dispozici nebo ne. A máte pravdu, že eh, se ptáte na horizontální sítě, protože to je jediná věc, která může fungovat. Potřebujeme skutečně síť a pokud nějaká země uprostřed té sítě nefunguje, eh, třeba pro Dunaj to není úplně pravda. Dunaj je tak dlouhý, že třeba eh, tam v Nizozemsku my máme řeky, které nejsou delší než 200 kilometrů. Eh, Dunaj má téměř 3000 eh, kilometrů a vždycky určitě stojí za to něco tam dělat i pro ty země, které eh, jsou tom povodí třeba v nových, nových členských státech. Takže já si myslím, že Dunaj může být velice důležitým dopravním prostředkem. A vždycky je třeba eh, investovat méně do vody než třeba do železnice. A tady možná bylo trochu nedorozumění, že železnice nebo silnice nikdy se nedostanou do nějakých citlivých oblastí. Z mé praxe jakožto ministrině musím říci, že jsem nikdy neviděla nějakou silnici nebo železnici, která by ne, eh, nevedla do nějakého citlivého, citlivé přírodní oblasti, takže to je třeba si uvědomit. My jsme postavili No, museli bychom postavit hodně železnic, kdybychom nedělali nic s Dunajem a samozřejmě na to všechno by nebyly peníze, takže musíme být eh, velice ohleduplní k životnímu prostředí, ale také musíme přistupovat k tomu prakticky. Uh, a nyní v této chvíli Maďarsko spolupracuje a dělá maximum pro to, aby postupovalo schodně s ostatními zeměmi. Není to beznadějné. A pan Marinesku. Yeah. Um, you asked about the... Uh, Vy jste se ptal na generál a koridory. Máme devět koridorů. Některé koridory jsou brány pohromadě, Německo jich má šest. A my jsme jednali, s, eh, my jsme jednali se spolkovou vládou a jednali jsme o všech koridorech pohromadě. Protože každý by mohl říci, já tady překračuji váš koridor, a vy zase překračujete můj a jak to vyřešit nejjednoduše a nejkoordinovaněji. Takže jsme se také skoordinovali a až eh, doteď to fungovalo velmi dobře. Je to skutečně úkol koordinátora zajistit, že koridor bude skutečně koridorem, že tam nebudou chybějící články, že tam nebudou chybějící články, bez nichž prostě ten koridor nemůže existovat. A v této fázi nevíme, které projekty jsou předmětem hodnocení, to hodnocení probíhá, takže my nevíme, které projekty budou schváleny. Takže k tomu se nemohu vyjadřovat nyní. Ale je to moje prvořada příležitost a mě to prvořadý úkol, tedy zajistit eh, fungování koridoru. A jak už jsem řekla, Maďarsko teď spolupracuje. Odkud přijdou peníze? Máme prostředky z programu TNT, o tom hovoříme. A Teď probíhá výběrové řízení na 12 miliard a tam vybíráme tedy příslušné projekty nyní. Takže prostředky i pro Rumunsko přicházejí ze, od všech daňových poplatníků z Evropy, takže to jsou skutečně evropské koridory, nikoli národní koridory. Paní Meissner, pět hlavních projektů. Zeptejte se na to příští měsíc. A nebo na podzim. Já to zatím nevím, protože každý projekt, který je hodnocen v současnosti, tak řada z nich je velmi chytrých a některé projekty stojí za to, ale byly špatně sestaveny. Ale tam budeme čekat na druhé řízení, tedy musí být skutečně ty projekty vyzrálé a dotažené. Pokud jde o pracovní plán, existuje dohoda s členskými státy. Všechny členské státy schválily, že tedy budou si vybírat ty projekty, které se jim líbí a které jsou také vhodné z hlediska evropského. Ano, snažili jsme se maximalizovat užitek z Dunaje a nemyslím si, že, že by jedna loď plula z Rotterdamu do Konstanty. Mezitím je řada překladišť a možná jedna loď z Rotterdamu do Vídně. A já bych to vzala přes moře, kdybych měla je z Rotterdamu do Vídně, abych nikdy nejela vnitrozemní cestou. Pane Kramere, já myslím, že na to jste se neptal jako předseda, proto říkám pane Kramere, ne pane předsedo. Ano, my to upřednostníme a v těch prostředcích se to také ukáže. Je to velmi důležité pro evropské občany, aby mohli jet vlakem a eh, mohli projet vlakem celou Evropu. To by se mělo odrazit všude. Ale nejen vlakem. Já myslím, že i vnitrozemské vodní cesty potřebují eh, prostředky, více prostředků než železnice a vím, že tady se lišíme, ale že skutečně stojí za to, aby eh, náklad tedy cestoval po vodě, je to mnohem bezpečnější než silnice a, a často se to zboží také dostává po zemi do zranitelných míst říkáte, že není potřeba vodních cest. Já položím jednu starou otázku. Co tady, co tady bylo dříve? Slepice nebo vejce? Jakmile mi na to odpovíte, tak vám také odpovím. Já myslím, že na Dunaji probíhala plavba a zatím není sucho a došlo k tomu, že jedna loď uvízla na sedimentu a zatím není suchá sezóna, tedy není to není běžné. Myslím tedy, že skutečně aniž bychom eh, ohrozili životní prostředí na Dunaji, tak je možné věci měnit a Dunaj by měl zůstat krásnou řekou, kterou je nyní. A myslím, že jsem na to všechno odpověděla. Děkuji mnohokrát za prezentaci a také za odpovědi a budeme i nadále v kontaktu a pokud budete mít otázky, tak vám můžeme napsat a Gesine Meissner u těch pěti priority dostaneme e-mailem. Děkuji vám mnohokrát, ještě jednou. A také děkuji za přání k narozeninám. Dostáváme se k dalšímu. Já bych chtěl přivítat eh, Laurence Jana Brinkhorsta, který odpovídá za středomořský koridor. Máte slovo, pane Brinkhorste. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velmi rád jsem zde opět ve výboru pro dopravu, abych s vámi projednal stav u středozemního koridoru. Jak si vzpomenete, od počátku loňského roku jsme vstoupili do nové fáze. Pracovní plán koridoru byl rozšířen a byl schválen v širším kontextu, ale já se nebudu pouštět do obecností koridoru. Vy jste už měli rozpravu a Omezím se tedy v následujících deseti minutách na středomořský koridor, za který odpovídám. Dostali jste tedy cestovní prán a ten samozřejmě vychází ze studie o středomořském koridoru z roku 2014. To je výsledek společné snahy členských států, Evropské komise a také některých externích konzultantů a já jsem tomu předsedal na řadě úrovní. Možná na prvním slajdu ukážu některé charakteristiky koridoru. Šest členských států, tři západní Evropy a tři střední a východní Evropy. A je to tedy nejdůležitější, tedy koridor, který spojuje jiho západní část Středomoří až po Maďarsko sleduje pobřeží Španělska a Francie, přechází Alpy a je tam Slovensko a Chorvatsko a poté Maďarsko až po hranici s Ukrajinou. Některé charakteristiky jsou zde uvedeny, měl bych říct si dvě věci. Celková délka je 3000 km a tady je velmi důležité, a to zdůrazňuje evropský rozměr, že se protíná ze sedmi z osmi dalších koridorů. Takže má významnou strategickou dimenzi, není omezen na bilaterální otázky, ale je to skutečně propojení celé Evropy a geopolitický rozměr pro vnitřní trh je vyjádřen v tomto koridoru. Další důležitá věc, která se odrazila v pracovním plánu, je, že má 18 evropské populace, tedy populace EU, a generuje 17 HDP Evropské unie. Nejdůležitější, ekonomické regiony je Lombardsko, Katalánsko a Madrid. Ve Francii, ve Španělsku a v Itálii. A je to tedy jediná důležitá spojnice na jihu od Alp. Další slide se týká kritických otázek. Abychom mohli plně rozvinout koridor, některé aspekty musí být řešeny. Abychom mohli využívat infrastrukturu, abychom zaručili plnou interoperabilitu koridoru. Zkušenosti, a to je pravda pro většinu kolegů, ukazuje, že rozvoj infrastruktury je nejobtížnější u přezraničních úseků, kde se vyhrocují technické problémy a také spory mezi členskými státy. Spolupráce mezi členskými státy je něco nepřirozeného, národní aspekt je přirozenější a proto má práce, práce většiny koordinátorů je soustředovat se na tyto otázky v první řadě. První bod to jsou přezraniční úseky, vyžadují zvláštní pozornost, pokud jde o modernizaci a mod, a upgrade i pokud je o provozní otázky. Uvedu dva příklady. Mezi Francií a Španělskem je nová vysokorychlostní linka, která funguje od ledna 2013, ale je nedostatečně využita nákladními vlaky z různých důvodů, protože provozovatele eh, jezdí po historické lince, kde je tradiční rozchod a kde je třeba překládat z eh, evropského na španělský rozchod. Mezi Francií a Itálií existuje 450 let stará historická linka, ale je postavena v roce 1870 a proto sklon je výrazný. Trati na francouzské straně a je třeba dvojí, tedy výtlačné lokomotivy. A nutnost dalšího vybavení činí tuto trasu nevyužitelnou. A proto se, vnu, se vnucuje představa tunelu mezi Lyonem a Turinem na nové trase. Je třeba modernizovat tyto části, aby byla v souladu s normami TNT a stávající linky dosáhnou své maximální kapacity v dohledné době. A kapacita omezuje všechny urbání uzly vzhledem metropolitní, místní, regionální a dálkové dopravě. Chtěl bych změnit jednu část, a to je železniční tráť mezi Montpellier a Perpignanem. Kapacitní otázky se ukážou jako kritické pro veškerá spojení na španělské námořní přístavy a, a až dojde k modernizaci na e, rozchod UIC a pak si uvědomíme potenciální poptávku po tomto koridoru v roce 2030 za, par, za 15 let nastane poptávka, která bude asi 300 vlaků denně, 140 nákladních vlaků a zbytek budou tvořit regionální a vysokorychlostní vlaky. A tento provoz už nebude možno řešit eh, v současných podmínkách. Další věc je podstatné zlepšení koridoru, interoperability koridoru, abychom posílili přesun na jiné dopravní mody. A to je pravda zejména pokud jde o délku vlaku, zátěž na jednotlivé polosy, a tady hovoříme zejména o východní části koridoru. Ve Španělsku hlavní důraz musí být na konverzi historických linek, které jsou využi- využívány pro náklad z uh, historického španělského rozchodu na evropský rozchod. A tady bych chtěl připomenout, že pouze malé procento dopravy mezi Španělskem a Itálií například je železniční cestou většina je námořní a další velký podíl je po silnici. A to je samozřejmě velmi neekonomické a zejména to je také neudržitelné z hlediska životního prostředí. Dále, pane předsedo, nové koridory TNT mají být multimodální a cesta, jak to dosáhnout, je takzvané spojení až do poslední míle, pro hlavní průmyslová eh, místa a máme 30 velkých přístavů a ty musí být propojeny. Pane před... To je tedy stručný přehled a nyní se podívám na priority pro mediterální koridor, jejich pět. Dokončení klíčových úseků, které nejsou dokončeny. Lyon, Turín, to je klíčový úsek, na kterém závisí funkčnost celého koridoru. Nebude bez tohoto tunelu mezi Lyonem a Turínem funkčního spojení mezi západem a východem Evropy. A to je tedy klíčový prvek té osy západ-východ pod Alpami. Dále část Montpellier-Perpignan, aby bylo možné využít plný potenciál. A kromě toho platí to i pro východní část, přezraniční úseky musí být také řešeny a země soudržnosti tam patří, takže doprava bude součástí plánu soudržnosti. Za třetí, zajistit, aby, aby byl koridor plně interoperabilní. Zmínil jsem rozdílný rozchod mezi španělským a zbytkem Evropy a další tedy aspekty, zejména zátěž na nápravu spojení s vnitrozemím a mezi přístavy a vnitrozemím, to je třeba také realizovat, tedy rychle přeskočím ERTMS, to je e, téma mého přítele Karla Vinka a rozvoj tedy městských uzlů je třeba rozvíjet nejen, nejen osobní dopravu, ale také nákladní dopravu při využití stejné infrastruktury. Je udivující, že dnes městské uzly se rozvíjejí neuspokojivě. A já tímto končím a chci říci, že pro mě hlavní výzvou je, že je změna tedy nezbytná změna uvažování, abychom se přesunuli z národního pohledu na evropský pohled. Evropský pohled je hlavní součástí um, zemního koridoru. A je třeba tedy respektovat tuto obecnou poučku. Děkuji. Danke sehr, Mr. Brinkhorst. Děkuji, eh, pane kolego, za tuto prezentaci. Začněme s otázkami. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat, pana, poděkovat panu Bringhorstovi za jeho prezentaci. Eh. Aha, pan Brinkhorst sebral předsedovi sluchátka, už je to všechno v pořádku. Děkuji panu Brinkhorstovi za prezentaci. Děkuji tady za eh, tyto základní první informace týkající se eh, těch specifik a také děkuji za zmínku o tom, že je třeba vyřešit některá ta úzká místa. Děkuji také za velkou otevřenost a upřímnost v tom vašem úvodním přípravku. Samozřejmě eh, je třeba překonat netečnost členských států, které jak eh, šílené chrání svá území, svá pod, své podniky a své služby. Eh, my, kteří jsme na periferii, máme vždy dvojnásobné či trojnásobné problémy eh, dosáhnout nějakého úspěchu. Nevím, jestli tam špatně vidím, odsud to není dobře vidět, ale v tom návrhu, tak jak to máte tady na té mapě. Já mám vždycky s mapami trochu problém a teď ještě, když se takhle na to dívám z dálky, tak je to obtížné. A e, ve Španělsku a v Portugalsku navíc lidé mají s mapami taky problém, vždycky si říkají, že někde nejsou zachyceni. No prostě na téhle mapě já nevidím. Jsou tady některé e, jasnější a některé tmavší úseky. Ale specifikem tohoto koridoru pro středozemní moře, je to, že vlastně má takové dvojí rozpojení na severu, eh, pak vede přes střed Španělska. Je tam úsek, který vede až do Sevilly, což je tedy říční přístav a potom by tam mělo být napojení na Andaluzii a pak na východ do Almerie. A to tam tedy nějak nevidím, protože je Almeria a nad ním pak je Cartagena a Murcia, ale někde by tam mělo být napojení na východ Andalusie. Říkám to jenom, aby to bylo vidět. Já to odsud nevidím, nevím, jestli ten úsek je tak světlou barvou, ale Andaluzané se určitě na tuhle věc podívají jako první a je tedy důležité, aby eh, to na té mapě bylo. to je důležitá věc, eh, aby došlo k propojení přístavu Algeciras k tomu takzvanému suchému přístavu v Madridu, který je velice důležitý i pro eh, rybolov a aby tedy byl zachován eh, to propojení celého Středomoří. Pak bych se chtěla zeptat. Vy jste hovořil o tom, že ve Španělsku je takový paradox, tím, že je to země, která byla eh, kvůli železnici izolovaná, tak jako tomu eh, je u pobaltských zemí. Já vlastně v tom čtvrtém železničním balíčku se soustředím na ty takzvané izolované sítě, protože eh, vlastně máme teď kvůli tomu problémy v nákladní dopravě. Vysokorychlostní vlaky tedy vznikají, ale zatím je to tady síť, která zůstává jenom pro osobní dopravu a tu historickou španělskou síť eh, jsme uvolnili pro nákladní dopravu. Ale samozřejmě i v tom přeshraničním provozu je třeba s tím něco dělat. Jak víte, v historii eh, byla vlastně eh, změna rozchodu, Eh, teď eh, společnost Trasvesa eh, to řešila, koupila ji Deutsche Bahn a máme stále tedy problém na hranici, jak dosáhnout toho průjezdu. Já bych se chtěla zeptat to řešení formou třetího, řekněme, vlákna, což je pro Španělsko možnost, jak zajistit vlastně průjezd z, těch, eh, z toho historického rozchodu na ten nový evropský rozchod. Myslíte si, že je tady možnost takovéhoto řešení? Ve Španělsku ty regiony, kde se používá tato třetí varianta, je to vlastně dobré řešení pro tu část z Katalánska nahoru směrem k Francii, na francouzskou hranici, tak ve Španělsku se to vnímá eh, špatně, jako kdyby to byla nějaké druhořadé řešení. A mě by zajímalo, jak bychom tedy mohli eh, použít toto řešení tam, kde použitelné je, protože to je poměrně jednoduché. A pak na závěr, už budu u konce, pane předsedo, nebojte se, eh, co se týče interoperability a změny nebo přechodu z různých eh, uzdu. Eh, tady je problém třeba s tunely na jihu Evropy, kde je jednoduché řešení nízké vagony, aby projeli těmi tunely. Ovšem problémem je, že podniky eh, vlastně u provozovatelů nemají k dispozici takovéto vagony, A to by zase možná mohlo být řešení pro tento koridor. Děkuji. Dominik Rike. Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě také chci poděkovat eh, panu Bringhorstovi za expoze a mám dvě otázky eh, k oblastem, které mě víc zajímají. Vy jste zdůraznil eh, ten zájem a také ty potíže spojené s tím spojením mezi Perpignanem a Montpellier. Tady jsou dvě zásadní trasy. První kolem pobřeží, tam jsou problémy s životním prostředím a s obyvateli, a druhá v Corbière a to bylo ohodnoceno na nějakých 20 miliard euro ta případná realizace. A já bych chtěl vědět, zdali se v tomto směru nějak postoupilo kopředu, zdali to bylo už nějak vybráno, kudy kam, a nebo zdali to stále visí ve vzduchu. Druhá věc je Lyon-Turín. Lidé většinou myslí na e, tunel. Já myslím na to dílo jako takové a na jeho e, Eh, na, na otázku přístupu. Tady je nejprve eh, ta obíška eh, jeho východní, to je miliarda a 600 milionů Eh, výcho, eh, jeho východní objezd kolem Lyonu a následně potom mezi Lyonem a tunelem není zatím funkčně akceptovatelné spojení vzhledem k náročnosti eh, toho projektu. By se jednalo zase o nějakých 20 miliard euro v pracích. Takže je to dohromady 40 miliard. Postupilo se v tomhle nějak, tady je otázka eh, nutného rozhodnutí, eh, je to hodně peněz, jsou to dva segmenty, které jsou zcela zásadní pro propojení se Španělskem na jedné straně a s Itálií Eh, na straně druhé, ale tam to není jenom otázka spojení s Itálií, ale také odklonění dopravy z toho severozápadního okruhu kolem Liona. Děkuji. Další. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, co se týče hospodářského či ekonomického významu koridoru, tak tady e, zazněly pregnantní argumenty, máme určité statistiky, e, ale 66 e, to vykazuje, eh, to ukazuje, že tady není opravdu všechno vyvážené. Eh, některé ty uzly eh, jsou vlastně v problematické situaci vzhledem k propojení s dalšími způsoby dopravy. Eh, pak eh, jsou tady nějaké zvláštní aspekty v té osobní dopravě s některými eh, hezkými výjimkami, jako například spojení mezi Slovenskem a Chorvatskem. Tam je nějakých 15 až 20 cestujících, kteří se rozhodli pro cestu po železnici, ale v těchto železničních spojeních i nadále přetrvává řada problémů. Eh, pokud eh, si vezmeme na eh, paškál tu osu Lyon-Turín, tak 30 našich dovozů či 40 30 až 40 je to víc jak 4 miliardy eur. To by mělo být předmětem pohybu eh, na této ose. Já chci zdůraznit význam tohoto spojení a kolega Rike už eh, zmiňoval všechny hlavní problémy, nebudu se k tomu vracet, ale dovolte ještě pár eh, připomínek, které vypadají nenápadně, ale jsou možná, možná významnější, než by se zdálo na první pohled propojení mezi jednotlivými koridory. My jsme tady hovořili o nutné, o významu e, investování do železničního koridoru ve středozemní oblasti. I Juncker to o tom také hovořil. kdy už bude moci e, mož, e, jako skutečně investovat do železniční dopravy. Na tohle zatím odpověď nemáme, protože ano, Eh, víte, já si tak trochu dělám hlavu eh, mezi, eh, ohledně vztahu mezi tím Junckerovým plánem a investicemi do železniční dopravy. Hovořili jsme tady o prodloužení nad rámec Suezského kanálu, ale to bude mít samozřejmě přímý důsledek na kanál i na středozemní Eh, koridor a proč toto nezahrnout do středozemní problematiky jako takové. A je třeba si také uvědomit, že tudy eh, procházejí ty migrační vlny. Celá tato diskuze musí být začleněna do perspektivy středozemního koridoru je nutné, aby i migrační perspektiva byla v tomto směru vzata v potaz eh, při eh, diskuzi o financování tohoto koridoru. Děkuji, pane předsedo. Eh, je tady jeden velký, jedna velká díra v tom vašem koridoru. Je to oblast západního Balkánu a jeden z hlavních principů přístupu eh, Evropské komise eh, k eventuálním přistoupení těchto zemí je otázka propojení, konektivity. Eh, takže komisaři Hán a další a představitelé těchto šesti balkánských zemí, když se naposled sešli, tak tam bylo zmíněno, že ta cesta vedoucí eh, k, do, toho, do této oblasti a propojící všech těch šest zemí eh, daného eh, území bude propojena také s E, sítěmi Evropy, až bude provedena revize těchto evropských sítí. Takže moje otázka k panu koordinátorovi je následující. Jak obecně e, komentujete tuto politiku západních e, Balkánu a kor- koridory v této oblasti. Geograficky je to součást Evropské unie. A druhá přesnější otázka k panu koordinátorovi kdy se očekává první revize toho eh, programu TEN-T. E Děkuji, na řadě je Vin van den Kamp. Děkuji, pane eh, předsedo. Já mám takový dojem, eh, že toto je koordinátor, který se skutečně zasazuje pro dobro svého koridoru, pro jeho úspěšnost. Mám e, tři dotazy. První je e, posun k intermodalitě. Evropský parlament je pro. Zdá se mi, že jsme e, modernizovali modernizujeme, nicméně když se dívám na údaje, číselné údaje obsažené ve vaší zprávě, tak Eh, si kladu otázku, jak se k tomuhle chcete přiblížit. Musí tady přece existovat nějaká vize, která eh, by také podpořila tu silniční část, která je poměrně důležitá ve vašem koridoru. A teď ke spojení Lyonu s Turínem. To je takový megaprojekt. A kde teda se nachází eh, jak na tom jste. Tady prostě nejde pouze o financování, tady jde o licence, tady jde o ochranu životního prostředí. Je to všechno pod kontrolou, je časový harmonogram respektován a za třetí ty slavné čínské investice. Pro některé se jedná o příležitost, pro jiné o hrozbu. Jaká je vaše pozice? A pak na závěr eh, malinká otázka, trochu provokativní spolupráce mezi francouzskou a španělskou vládou eh, tam v tom vašem koridoru. Nešla by vylepšit? Děkuji. Eh, takže to je vaše, to jsou vaše dotazy, pokračujeme dál s dalšími otázkami. Vážené Kolegyně a kolegové, pane Brinkhorste, děkuji. Všichni se tak trochu usmáli, když jste zmínil spojení Liona s Turínem. Já se tedy k tomuhle tématu teď vyjádřím. Dobře vám rozumím, ale chtěla bych tady od vás nějaká ujištění. Tento tunel, eh, který má měřit 57 kilometrů. Můžete potvrdit dnes, že celý ten projekt bude skutečně stát těch 26 miliard eur? 26 miliard eur? Když se podíváme já vím, co mi chcete říct. Řeknete, my přece nechceme, aby Evropa financovala celý ten projekt. Chceme, aby financovala pouze jednu část tunelu. A já, když se dívám na to, že Evropská unie může přispět 40 nákladů, tak je to tak trochu víc než 12 miliard Eh, na tunel a já tady mám hned první dotaz. Eh, pane Bringhorste, jakou příležitost tedy tady popadnete za pačesy, eh, když se vlastně tady redukuje samotný základ principu eh, propojení. To je můj, můj první dotaz. Druhý, pokud Evropa půjčí 40%, máte tady potvrzení ze strany Francie a Itálie, které se nacházejí ve velmi obtížné ekonomické situaci, mimochodem, že se zhostí svého závazku, to znamená 60% nákladů. Je to průchodné v těchto dvou zemích. Vy mi řeknete eh, dále, že jste pro eh, intermodální eh, rozvoj Eh, tedy intermodální dopravy. Všichni eh, tady budou s vámi souhlasit, ať ti, kteří nesouhlasí, zvednou ruku. Eh, všichni jsou proto, aby se kamiony překládaly na železnici, ale je třeba ten projekt dokončit. Máte nějakou představu, pane Brinkhorste, 2030, dejme tomu? vyřeší se nejprve eh, otázka znečišťování a těch uzlů do roku 2030. Já si na sebe tuto odpovědnost neberu, protože otázka znečišťování a klimatu je otázkou pro budoucí generace. Takže já se ptám, zdali tady nejsou jiné alternativy, pane Brinkhorste. Zdali jste eh, je vystudovali, eh, zdali jste je prostudovali, kromě toho slavného tunelu mezi Lyonem a Turínem. Další Další otázka je, zdali Francie a Itálie, Itálie eh, chce v tuto chvíli konkrétně využít eh, Junckerova plánu pro financování tohoto projektu. Můžete nám na tohle konkrétně eh, odpovědět? Je tady, co se týče koridoru, jedno základní pravidlo, všichni koordinátoři ho připomněli, pro mě je to důležité, týká se zapojení občanů a já se ptám, zdali jste do té koordinační činnosti zapojili právě Evropské české e, občany, protože to je přece začátek všeho. E, předseda, vracím se tedy také ještě k projektu jako takovému, když dovolíte. Mám určité zkušenosti e, z jiných projektů. Bylo nám řečeno, jaké jsou priority. Bylo také řečeno, že tady Francie má určité finanční problémy a že Eh, nejsou prostředky. Eh, eh, bylo řečeno, že v Turin a Lyon, toto spojení, že nebude za 12 miliard, ale za 620 a takhle se to objevuje i jinde, ale to, že ty peníze nejsou nikde k dispozici, zdá se, není až tak velkým problémem. Já se ptám, zdali tady nejsou určité zásadní e, priority, například Bordeaux, Bilbao, to mi připadá zcela zásadní, protože Španělsko hodně udělalo proto, aby e, znormalizovalo své e, osy pro vysokorychlostní komunikace. Je to obrovská investice, je třeba ji využít. Za druhé, hovoříte se o e, Lyonu e, Turínu. Mimochodem, my jsme byli v Bilbao, ano, byli jsme tam. To je ten atlantický trojúhelník. E, to bude dále využíváno pro nákladní dopravu a je tady určité je tady zaznamenáván určitý pokrok. Dobře, bylo nám řečeno, že na jihu Alp je pouze jedno spojení Lyon-Turín. To ale není pravda, jsou tady další, je tady jiná, eh, jsou tady další železnice mezi těmito dvěma eh, městy ale pokud se má teď pustit eh, o víc než 14 miliard víc pro to, aby vzniklo další spojení, tak je třeba si asi položit otázku, zdali by nebylo hospodárnější aktualizovat to, co existuje, zdali by to nebylo efektivnější. Pokud za 30 let budeme mít výstavbu tohoto tunelu hotovou, tak já osobně si nemyslím, že za svého života jim budu moci jest. Jet. A opravdu je třeba si položit otázku, jak využívat našich prostředků, je jednoduché vytvořit seznam oblastí, kde není dost investic. Hamburg, Berlín, tam není eh, dost eh, prostředků. Je to fantastický koridor, který prostě není využit. A pak je tady 50 eh, kilometrů mezi eh, Kotbusem a eh, Polskem a těch 100 milionů by bylo postačujících, ale nemáme je. A zároveň se vydá 10 miliard ve Stuttgartu, aby se ušetřilo půl hodiny dopravy. Negativní příklad z Německa, když dovolíte. Takže tady prostě je otázkou, co je přidanou hodnotou. Proč tento proč toto spojení spíš než jiné. Mě by zajímaly alternativy, které byly, dejme tomu, ve hře a které se daly stranou. Teď prostě je jasné, že to spojení Lyon-Turín nebude za 12 miliard, ale za 620 a co vysvětluje, že zatím tento projekt stále leží na stole, že se nesmetl ze stolu. Takže viděl jste, jsme schopni kritických, impertinentních otázek. Teď je na vás, abyste odpověděl ve stejném tónu. Je vždy potěšením být v Evropském parlamentu. Já jsem velice eh, rád, že tady ještě mám u sebe eh, vysačku 94 až 99. Mám ji doma dnes, eh, už je mnohem těžší se dostat do parlamentu, je to jak pevnost. Eh, a tedy možná bych se zeptal, zda není možné zlepšit přístup pro ty, kteří sem chtějí přijít. Mně trvalo 25 minut se dostat dovnitř, ale možná, když jste normálním občanem, který nemá zkušenosti, tak si možná lidé říkají, jak je na tom tahle instituce s transparentností. Říkám to, že vy jste vždycky takový velice otevřený a přímý, tak jsem se tím inspiroval a byl jsem tady také upřímný. Tak nejprve otázka paní eh, Sender. Asi budu muset napsat eh, odpověď písemně, protože ta mapa, která je tady, je samozřejmě velice obecná. Kdybyste se podívala do pracovního plánu, tam je mnoho podrobností. Nejsem si jist, zda tam je přímo ta větev, o které jste mluvila, ale Andaluzie je tak důležitou součástí Španělska, že tam musí být tedy propojení. A já tedy koordinuju ten koridor středozemního moře a je jasné, že jako taková tam tedy být musí. Pokud máte nějaké pochybnosti, eh, tak eh, v tom pracovním plánu je to obsaženo, ale mohu vám to upřesnit písemně, protože určitě je třeba, abyste byla správně informována. Otázka toho rozchodu. Eh, to je samozřejmě základní věc. Španělsko více než kterákoliv jiná země v západní Evropě se snažila modernizovat a přizpůsobit evropské situaci. Říkala jste, že ze strategických důvodů jste vlastně měli trochu spoždění, ale já bych skutečně chtěl podpořit španělský postoj, protože některé země vás chtěly tak nějak udržet za Pirenejemi, ale to určitě není eh, řešení pro evropskou budoucnost. Vy jste vlastně se přizpůsobili na ten evropský rozchod a to je velice eh, pozitivní věc a je to velice povzbuzující. Jestli to znamená, že můžeme snížit výšku tunelů, já se budu snažit odpovídat na to, co vím. Já nejsem technický inženýr, budeme muset to prostudovat, ale pravděpodobně to není řešením, protože kontejnerová doprava, a to je tady už zase předjímám tu velice inteligentní otázku pana předsedy, jižně od, od Alp, kde je ten koridor, je 200 tunelů. 200 tunelů, pane předsedo, mezi Nice a Džerbou a Janovem asi a 200 tunelů, eh, které, eh, do kterých se mají dostat moderní kontejnery. To je velice náročné. Jestli se to týká i výšky tunelů ve Španělsku, to nevím, ale zeptám se na to a Odpovím vám ještě přesněji. Myslím, že bychom měli vést dialog, jinak eh, bych vám tady mm, odpověděl písemně. Pane Rike, odpov- bych vám odpověděl francouzsky, ale to bych možná diskriminoval ostatní a proto tady se budu držet angličtiny. Ne, ne, ne, můžete si zvolit svůj jazyk ale já jsem měl v minulosti problémy eh, s tlumočníky, když jsem mluvil na radě ministrů, mluvil jsem nizozemsky a od té doby jsem přizpůsobil svůj, uh, své chování. Takže Perpignan Montpellier. Pane předsedo, moje odpověď panu Riketovi je taková, že záleží na francouzské vládě, uh, jak si uspůsobí eh, ten pracovní plán. My jsme připravili ten pracovní plán, eh, který schválili všechny členské státy, přijali nevládní organizace, zúčastněné strany i regiony a nemohou se tedy vyjádřit k eh, žádné jiné alternativě k Perpignan Montpellier. A mojí hlavní obavu a tady jsem na straně Španělska, je to, že ta další část třetí je, že se musí prostě tento, tato část přizpůsobit rozměru, které potřebujeme. Je to strategická část. Je to strategické i pro Španělsko, aby konečně mělo přístup ke zbytku Evropy. Všichni, kteří tady hovořili o národním rozměru, eh, možná si řádně neuvědomují, že koridor pro středozemní moře má strategický význam. A pokud tento koridor nebude plně propojen, nebude řádně fungovat. To se týká právě i úseku Perpignan-Montpellier. Takže moje odpověď panu Riketovi je taková, že je, aby se dotázal u francouzské vlády a apeloval na ní, aby urychlili tu práci. Samozřejmě já eh, se budu snažit zprostředkovat dialog eh, Španělsko-Francie, tak jako už posledních osm let eh, jsem zprostředkovával Itálie, Francie, tak mám jenom pět minut, no to bude obtížné, protože odpověď na vaši otázku mi bude trvat půl hodiny. Já samozřejmě bych dal eh, přednost předsedovi. Ne, dobře, tak budu hovořit velmi rychle. Eh, pokud jde o Lyon a ten přístup k tunelu, pane Rikete, máte pravdu. To je skutečně hlavní úkol. A až bude tunel hotový, to bude zhruba za 12 let, ne, za 30 let. Já doufám, že se toho dožiji a že paní Dali v té době bude eh, teprve ve středním věku, tak eh, samozřejmě francouzská vláda mezi tím musí eh, to také podpořit. Ale to je tedy prvek, který je uveden v projektu. Já tady více se k tomu nemohu vyjadřit. Pan Salini se zmínil o významu tohoto koridoru. Vlastně bylo tam pět vlád a ty všechny mm, vždycky to podporovali. Bez ohledu na to, zapatřili k levici nebo k pravici. Já myslím, že to je jasné, že se tam tady ta linie drží. Vy jste se vyjádřil k Junckerovu plánu, myslím, že i pan předseda. Tady není žádné konkrétní propojení. Junckerův plán byl financován eh, bude financovat eh, částečně dopravu, ale je to jenom malá část. Junckerův plán samozřejmě bude těžit z toho, že ten koridor bude existovat, protože ten hospodářský rozvoj je stimulován lepší logistikou, tak to může eh, mít pak na to vliv. Suezký kanál, na to jste se ptal vy a také, myslím, pan Van de Kamp. Středozemí může mít pochopitelně eh, z toho prospěch. Já teď tady nehovořím za komisi, protože čínské investice do Suezského kanálu to eh, není ve zprávě. Je tady strategický rozměr. Pokud pojedete z Číny do Evropy a dostanete se do oblasti Středozemního moře, nebo musíte náklad eh, převést přes Pirenejský poloostrov, tak to trvá 3-4 dny. A určitě by bylo dobré eh, zlepšit situaci přístavů na středozemním moři. Bohužel to se zatím neděje. A spolu s kolegou, který se zabývá otázkou přístavů, bychom rychle chtěli zajistit propojení přístavů, pěti přístavů Verony, Raveny, tady promiňte, říká řečník Benátek, Turínu, Rijeky. A pokud bude možné tyto přístavy propojit, aby lépe spolupracovali, tak omlouvám se, že to tedy říkám před bývalou ministriní dopravy Nizozemska, ale bylo by to velice užitečné, ale bohužel zatím Eh, ta spolupráce mezi těmito přístavy je nulová. Říkám to i vám, který jste z Chorvatska a já tedy doufám, že tento parlament to podpoří, že vlastně poukážete na ten strategický rozměr čínských investic a čínského vývozu. Jakožto Evropan eh, si eh, myslím, že přístavy na, v severní části Jaderského moře jsou stejně důležité, zvláště dívateli se na to z čínského pohledu. Ano, pane předsedo, ještě bych chtěla říct na to, co jste říkal eh, vy a paní Jelly. Ale ještě stručný komentář pro pana Radoše. Ano, jste nejnovější členský stát. Eh, Chorvatsko samozřejmě je součástí mého koridoru a předpokládám, že se to bude ještě dále vyvíjet. Zatím to nemůžu zmínit moc dopodrobně, ale doufám, Eh, že brzy navštívím Rijeku, byl jsem v Záhřebu a z mého pohledu jakožto koordinátora propojení Maďarska, Chorvatska a Slovinska už teď je výborné. Měli jsme dvě jednání s ministry všech tří zemí a Chorvatsko tam sehrává strategickou úlohu. Nemůžu říct, co se stane se Srbskem, Černou horou a dalšími částmi, ale spolupráce mezi těmito třemi je důležitá. Já se vzpomínám, že Habsburská říše měla eh, právě Rieku za svůj hlavní přístup, takže já samozřejmě rozumím i historii vaší země. A omlouvám se panu Fande Kampovi, eh, že neřeknu k té jeho otázce už mnoho, eh, protože je třeba vlastně se bavit o hlavních podmínkách a jednotné jediné podmínky. Teď odpovím vám i paní Karimě dali i z hlediska strategického. Upřímně řečeno, nerozumím moc, proč strategický rozměr tunelu Lyon-Turín není neustále zmiňován ve vašich prezentacích nebo v eh, prezentaci paní Dali. Španělsko, Itálie a tři východoevropské země je tento tunel klíčovým prvkem, je skutečně vysoce strategicky významný. A já jsem tenhle argument ještě nikdy neslyšel. Já se tedy ptám, proč o tom nemluvíte? Samozřejmě to má finanční problémy, já tuto práci teď dělám už 8 let a něco o tom vím. Ale bylo by skutečně fér, Kdybychom se podívali i na strategický rozměr z toho evropského pohledu, paní Deli, vy jste poslankyní Evropského parlamentu. A otázka je, nemáte zájem na tom, co říkají o kolegové ze Španělska, z Itálie? Druhá věc, otázka financí. Já tady mám poslední zprávu o financování. 5. června, to znamená zhruba před týdnem. Obě země předložili zprávu o ověření nákladu. teď to řeknu francouzsky, protože tady je napsané francouzsky, která potvrzuje odhady v definitivním návrhu. Ten, eh, ta certifikace potvrzuje tedy odhady obsažené v tom konečném projektu. A já bych to okomentoval tak, že komise financuje 40 ještě zkoumáme tedy detaily, které budou k dispozici eh, záhy. Máme zvláštní výbor na žádost francouzské a italské vlády a ten potvrdil náklady, to znamená řeči o 26 miliardách. Eh, to je nejen přehnané, ale prostě vycucané z prstu. Zpráva také uvádí, že se dá rozumně očekávat, že ten plán, podle kterého se začne kopat 1. července 2017, bude znamenat, že to bude eh, dokončeno zhruba kolem roku 2028. To znamená ne za 30 let. Prosím, nesrovnávejme tento tunel s jinými věcmi. Tohle je skutečně propojení eh, východu a západu. Eh, já doufám, že třeba zbytek výboru má jiný názor než pan Kramer. Proč tedy nezměnit tu historickou linii, která je z roku 1870? je tam převýšení eh, více než 3% a potřebujete dvě až tři lokomotivy, aby vyjeli 30 kilometrů nahoru. To je důvod, proč ta historická trať nefunguje. Samozřejmě musíme udělat maximum a také tak činíme. Já do této oblasti často jezdím, ale prosím, buďte moderní, pane, paní Deli, buďte moderní, pane Kremere. Pochopte, že vlak nebo trať z roku 1870 prostě neplní, neplní současné standardy. A to je ta hlavní věc. Takže otázkou je, zda jsou finance pod kontrolou. Obě vlády v Šambery a v Turíně eh, vytvořili eh, důležité struktury. 150 lidí pracuje v Šambery, myslím, že 50 v Turíně. A obě vlády jak Francie, tak Itálie se prostě na tomto projektu shodly i přes námitky pana Kramera a paní Dali, tak tomu je. Děkuji vám. Danke sehr. Děkuji za velmi zajímavé odpovědi. Ještě tři poznámky. Mnohojazyčnost v Evropském parlamentu, milí kolego, Každý má právo hovořit svou mateřštinou. A kdybyste tak odpověděl nizozemsky nebo francouzsky, můžete. Můžete, stačí říci, že využijete svou jazykovou svobodu a budete tlumočen v každém z těchto jazyků. Druhá poznámka. Pokud jde o evropské financování, já jsem nevěděl, že Francie a Itálie mají vlastní plán na financování tohoto projektu 20 eh, let dopředu. Ale eh, strategická vhodnost, samozřejmě, já chtěl jsem znát i alternativní projekty. Děkuji mnohokrát, věřím, že se ještě setkáme. Všechno dobré a nashledanou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 also meine damen und herren jetzt geht es noch weiter zu unserem letzten Pokračujeme, dámy a pánové, k poslednímu bodu a v tomto třetím zasedání a prezentace účetního dvora, zvláštní zpráva týkající se letištních infrastruktur financovaných Evropskou unii a představuji dva zástupce, pan Georges Puffin který je doprovázen Lukem Jean. Pane Puffon, máte slovo maximálně na 15 minut a jsme rádi, že jste mezi námi. Merci beaucoup, bonjour. Děkuji mnohokrát, děkuji eh, členům výboru pro dopravu, děkuji předsedovi Kramerovi za pozvání z ledna 2015, abych prezentoval zvláštní zprávu před eh, výborem pro dopravu a cestovní ruch. Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách účetního dvora Evropské unie v prosinci 2014. Zvláštní zpráva za rok 2021 o letištních infrastrukturách francovaných Evropskou unii málo výnosné investice. 2,3 miliony osob využívají 500 eh, letišť obchodního charakteru v Evropě a hlavní platformy eh, lákají 80 eh, veškeré letecké dopravy. Přičemž místní a regionální letiště jsou využívány pouze jenom 4 cestujících sektor, které, který zaměstnává přímo či nepřímo milion osob a letiště a letecké společnosti přispívají více než 140 miliardami ročně evropskému HDP. Během výkonnostního auditu letištní infrastruktury účetní dvůr chtěl stanovit, zda nutnost přistoupit k investicím byla prokázána a zda výstavba byla provedena při dodržení lhůt a rozpočtových limitů a zda tyto infrastruktury jsou využívány. Také jsme zkoumali, zda tyto investice se promítly do navýšení počtu cestujících nebo zlepšení služeb pro uživatele. Zásadní otázka v rámci našeho auditu byla zjistit, zda letiště financovaná Evropskou unii jsou životaschopná a zda mají dopyt, dopad na vytváření pracovních míst. Abychom získali odpověď na naše otázky, tak jsme zkontrolovali 20 letišť v pěti členských státech Španělsko, Itálie, Řecko, Estonsko a Polsko. Tato letiště dostala celkové financování od EU 666 milionů euro z titulu eh, v Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondu soudržnosti a 460 milionů euro bylo prověřeno. Tyto práce nás dovedly k těmto závěrům. Za prvé, byla zde potřeba, ve většině případů bylo třeba rozvinout infrastrukturu v deseti ze čtrnácti letišť byly vybudovány terminály, aby se zamezilo následným problémům a u dvou ze čtrnácti byl třeba nový terminál, aby mohl fungovat. Naproti tomu rozšíření terminálu u dvou letišť financované Evropskou unii do výše 11 milionů euro nebylo nezbytné. A polovina rozšíření přistávacích drah a parkovacích ploch nebyly opravené ve třech případech. Účetní dům vypočítal, že v 9 z 20 letišť jeden nebo více projektů nebyly vůbec užitečné. To představuje 28%, 120 milionů euro celkové dotace EU pro letiště, které byly předmětem zkoumání. Za druhé, bylo vše vybudováno podle plánu, Účetní dvůr konstatoval, že veškeré projekty byly dokončeny, ale existovala spoždění při dodání letišních infrastruktur u 17 z 20 letišť. Průměrné spoždění bylo 23 měsíců, překročení nákladů bylo také zjištěno u 9 letišť a to navýšení výdajů představilo 95,5 milionů euro oproti původně rozpočtové částce. Za třetí, byl rozsah výstavby vhodný? Účetní dvůr zjistil, že průměrná frekventace byla nižší než referenční hodnota 104 cestujících na metr čtvereční ročně. Jenom 4 ze 14 letišť dospěly k této hodnotě a přístup, který byl zvolen, abychom zjistili, jaká míra růstu je nezbytná, nebyla ani realistická, ani obezřetná a velká část plánování se opírala o příliš optimistické předpovědi, pokud je o počet cestujících navíc do budoucnosti. Podobně soud posoudil, eh, učení posoudil kapacitu přistávacích dráh a pouze čtyři z rozšíření infrastruktury odpovídaly po, reálným potřebám, přičemž nadměrná kapacita byla vytvořena u řady z dalších 11 letišť. Přes 55 prostředků EU, to je 255 milionů euro, bylo vynaloženo na zbytečně velké infrastruktury. Za čtvrté, jsou stavby využívány, můžeme potvrdit, že většina infrastruktury vybudované z prostředky Evropské unie eh, byly využity, ale 38 milionů euro bylo využito do infrastruktur, které byly nevyužívány ve chvíli auditu. Za páté, můžeme mít za to, že investice představující dobrý poměr náklady efektivita kdy by měly být příjmy vyšší než náklady a kdy, byly, kdy bylo rozhodnuto o investicích podle posledních dostupných zdrojů. U 10 z 20 letiš eh, další náklady u, u, na cestující odpovídaly předpovědem a u jiných byly tyto náklady mnohem vyšší a u sedm dalších letiš odhadované náklady, abychom přilákali dalšího cestujícího, byly dvakrát vyšší, než byly předpovědi. Za šesté, jsou ta letiště života schopná, abychom odpověděli na tuto otázku, Účetní dvůr analyzoval finanční stav letišť a analýza ukázala, že pouze 4 ze 20 letišť jsou rentabilní během celého období a mohou doufat eh, v dosažení finanční rovnováhy střednědobě. Sedm dalších zaznamenali významné ztráty v letech 2012 Analýza účetního dvoru, dvora ukázala, že letiště, kde je méně než 100 000 cestujících ročně, utrpěli ztrátu 130 euro, 130 euro na cestující objem toho období. Obecně jde o regionální letiště, která jsou menší a těžko budou pokračovat ve své činnosti, pokud veřejné financování bude přerušeno. Ze sedmé, jaké byly výsledky těchto zjištění? 10-20 letiště mm, mají počet cestujících v roce 2007-2013 a zlepšení služeb eh, pro cestující bylo omezeno, stejně tak jako stejně jako tvorba pracovních míst a proto to nepředstavuje pádný důvod pro investice do letišť. Sociálně ekonomické výhody obecně nebyly zvyhodnoceny, tudíž nejsou průkazné informace o tom, že další pracovní místa vznikla díky investicím Evropské unie do letišť. Ve skutečnosti Není možné přímo propojit malý počet nových pracovních, trvalých pracovních míst s financováním Evropské unie. Pouze u čtyř letišť to bylo možné. Za osmé, jaké jsou hlavní důvody těchto zjištění? Tyto důvody jsou vysvětleny podrobně ve zprávě, ale je možné je stručně shrnout takto řada příliš optimistických předpovědí, pokud je o počet cestujících, za B příliš mnoho investic, které jsou podobné u příliš blízkých letišť mezi sebou a nedostatek koordinace v členských státech ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto o investicích. Jediný členský stát z pěti měl strategický záměr pro letišní infrastrukturu komise měla omezené informace o tom, co se v této oblasti děje. Fungování vytváření zpráv o sdíleném řízení neumožňuje komisi mít globální přehled o všech investicích prováděných Evropskou unii v oblasti letišť. A je třeba konstatovat, že komise se obecně neví, kdo získá financování a jaká jeho výše, to omezilo její schopnost zajistit sledování. Za deváté, jaká jsou naše doporučení? Účetní dvor doporučuje dvě věci. Omezení finanční dotací Evropské unie do budoucnosti. Komise by měla dbát během eh, programovacího období 2014-2020 na to, aby členské státy nepoužívaly prostředky EU pro letiční infrastrukturu pouze v případech, kdy jsou finančně životaschopné a kde potřeby investic byly řádně vyhodnoceny a prokázány. A to by mělo zapadat do schvalovacího procesu a monitoringu operačních programů komise. Konečně zamezit eh, nadbytečné kapacitě a zdvojení kapacit u nekoordinovaných investic do letištní infrastruktury. Členské státy by měly schválit rozvojové plány pro regionální letiště nebo nadnárodní letiště, které by měly být konzistentní. Poslední poznámka. Závěrem bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mi umožnili předložit tuto zprávu. A nyní chci dát eh, slovo Luptonovi, vedoucímu týmu, který doplní několik poznámek, co se týče metodiky našeho auditu. Děkuji vám. Děkuji, pane Pufane. Jmenuji se Luke jsem vedoucím týmu u tohoto auditu. Chtěl bych velmi stručně ukázat několik eh, slajdů, abychom zamezili nedorozumění. Co se týče eh, tedy našich výsledků, měli jsme dojem, že došlo k některým nedorozuměním. Tedy Eh, rozsah eh, kontroly a budu hovořit o obecných tématech. Pokud máte konkrétní dotázky, tak jsme samozřejmě k dispozici, abychom na to odpověděli. Za prvé rozsah eh, kontroly. Jak už jsem naznačil, pět členských států, 80 alokovaných částek, 20 letišť, a více, pokud je o materialitu, 8 letišť v 8 letišť ve Španělsku, 5 v Itálii, tři v Řecku, dvě v Polsku a dvě v Estonsku. Kdybychom se týkali, kdybychom se drželi čisté materiality, tak by to bylo 11 letišť ve Španělsku a to se nám zdálo příliš. Dále, výběr letišť. Jak jsme postupovali? Specifický postup, metodika, která byla poskytnuta učetní, naší komoře účetního dvora. Čtyři úrovně. Hlavní projekty a hlavní projekty soudržnosti by měly být v naší populaci pro audit. Chtěli jsme vyhodnotit řízení komise. My už jsme u přístavu v roce 2010 zaznamenali, že to není příliš spolehlivé. Tak jsme to chtěli také zahrnout. Za druhé, přali jsme si, měli pět, která by vycházela z našeho vlastního rizika, pět náhodně vybraných a zbývající by byly tak letiště, která materiálně zbývají. Takže to byl výsledek, tedy šest hlavních projektů soudržnosti a všechny ostatní byly v těch dalších kritériích. Tady máme ta letiště, můžu se vrátit ke všem z nich podrobněji. Auditní otázky byly trojí. Za prvé kontrolní otázky, zda byly investice potřebné a dobře naplánované, zda byly dobře eh, tedy řízené a zda tedy byla investice efektivní z hlediska nákladů. Také jsem se chtěl zmínit o krizi, protože to bylo také sporné, když jsme eh, tedy eh, prohlásili, že krize měla omezený dopad. A tady bych, by tyto slajdy měly vysvětlit. Eh, prezentace není dokonalá, ale napravo tady není vidět, co máme na mysli, ale ta černá linka na grafu, to jsou všechny letiště v auditovaném členském státu, ta fialová linka to jsou polská letiště, ta to mají vysoko, přičemž eh, letiště Oranžová v Estonsku eh, za, zažila pokles díky problémům Air Estonia. A základní sdělení je, že s výjimkou let 2089 nemáme krizové dopady s výjimkou pro modré letiště, kde byl dopad bankovní krize ve Španělsku. Za druhé, budeme asi muset provést taky audit eh, vybavení v oblasti informačních technologií. Zdá se, že to není úplně v pořádku. Eh, za druhé, do, máme tu tři linie trendy v oblasti přepravy cestujících, tedy černá linie přeprava v EU 27 plus 6 od, v letech 2013, zelená linka, letě, všechna letiště v eh, členských státech a modrá linka na grafu, to jsou ta auditovaná letiště. Tady to vypadá, že vlastně eh, financování dostávají ta nejméně výkonná letiště. A za třetí vhodné naplánování. U 13 z 18 letišť významné překryvy u tedy oblastí, kde působí toto letiště. Máme tu ostrovní letiště Fuerteventura a La Palma a jako příklad eh, jde o využití eh, údajů Eurostatu, kde jsme měli nejčerstvější údaje a také bylo možné eh, mapovat jednotlivé vzdálenosti řízení. Nejdůležitější aspekt projekty byly, vlastně prostředky byly k dispozici a to čerpání nebylo příliš efektivní. Minimálně dva členské státy vlastně, kde vynaložení prostředků bylo důležitější než výsledky. Za třetí, měli jsme řadu informací a v řadě případů došlo k nadměrným nákladům, prodlením, spožděním limita, limitovaná zlepšení v oblasti kvalitativní a kvantitativní. A tady ukazujeme, jak jsme měřili výsledky, než jsme rozhodli o tom, že bude vybudována infrastruktura u terminálu, tak jsme použili benchmark 104 cestujících na metr čtvereční terminálu za rok. To doporučuje JATA. A let, letiště potřebovala investice, jasně případ Katánie, kde lidé čekali venku a bylo potřeba postavit eh, terminál. A v Alcheru nebyla potřeba. A pokud vidíme to, co bylo vybudováno, a bylo to tak eh, nadměrné, že ta letiště ne, nevyužívají ani 50% své kapacity, takže to je jasné vizuální zjištění a bylo by možné to rozvádět, ale to, to jasně uvádí. Takže omezené kvalitativní přínosy, eh, nízká udržitelnost a určitě nebyl důraz tedy na ty, ta, tyto výsledky, takže A klíčová sdělení, obě doporučení, to již zaznělo panem Pufanem, A potom tu máme ještě další doporučení, tedy první je Podobná zjištění, pokud jde o tato zjištění, by mohla být eh, nalezena jinde než v těchto auditovaných členských státech. A pane předsedo, vy jste uvedl vlastní zemi, ale existují i další. A v naší studii jsme zjistili, že duplikace, překryvy se objevují i jinde. A to je sdělení, které by mělo vlastně být obecné. Za druhé, to, co jsme vzali v úvahu, nejsou jenom finanční aspekty, tedy dostupnost je velmi důležitá, sociálně-ekonomické důvody také. A jedna z věcí, kterou, které jsme se chtěli maximálně vyhnout v naší metodice, bylo, byly ostrovy. Protože na ostrov nedoplavete, tam potřebujete přístav a letiště. Takže ta, ty přístavy jsme vyčlenili a my, my jsme potřebovali zařadit Fuerteventuru a La Palmu, protože to byly velké projekty. Dostupnost je důležitá věc, sociálně-ekonomické význam a poslední na dlouhém seznamu to, co bychom měli dělat, aby, aby prostředky byly eh, rozumně vynaloženy, tedy dlouhodobé plánování a vytvoření priorit vyhodnocení také nákladů. Vlastně ne vždy byly započteny všechny náklady a reálné náklady do analýzy nákladů, tedy analýza leteckého spojení a vysokorychlostní železnice. A všechny, pokud všechny tyto položky jsou tedy pozitivně označeny, tak potom je možné investovat a jsme připraveni k poskytnutí dalších informací. Děkuji. Já si myslím, že je třeba poděkovat oběma řečníkům. Člověk se může poučit ze svých chyb a už teď se těším na následující diskuzi. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také oběma pánům za ty prezentace. Asi máte pravdu, pane předsedo, určitě se z toho můžeme hodně poučit. Zajímala mě ta metodologie a také to, eh, proč jste si vybrali tyto, eh, eh, tato letiště a máme prostě 20 členských států a vy jste se vybrali z pěti zemí, no ale 70% financování šlo právě tam, takže to je zajímavé. Jistě je těžké Eh, ano, eh, je tady jasně řečeno, že prostě věci se mohly odehrát efektivněji, bylo vydáno hodně peněz, je jistě důležité se vždy podívat zpátky a poučit se. Na druhé straně ovšem je otázkou, zdali potřebujeme eh, ta letiště a Tady prostě nebylo jasně zřejmé, že vznikly pracovní místa, ale my máme zase na druhou stranu dokumentace e, v tom smyslu, že ta vytvořená letiště přispěla k vzniku pracovních příležitostí. 120 e, e, přímých pracovních míst na 100 000 investovaných eur a zvýšení HDP eh, v oblasti, takže prostě my máme zase údaje z různých stran, ale je tady určité eh, určitý příspěvek k HDP a potenciál k vytváření pracovních míst. Takže z hlediska tohoto jsou ta letiště velmi hodnotná. Jistě máte eh, vždy různé údaje a statistiky a tak dále, ale z regionálního hlediska je prostě důležité, aby tady bylo to propojení Eh, aby tady samozřejmě byly ta hlavní letiště a pak eh, v těch spádových oblastech regionální letiště pro cestovní ruch je to důležité, je to důležité pro eh, pracovní místa. Těžko to prognozovat do budoucna, ale každopádně, když tam nebudou letiště, tak tam nebude žádné propojení, žádný cestovní ruch a tak dále a tak podobně. Takže pokud se podíváme na ta fakta, a pokud eh, se snažíme v tom nějak eh, rozebrat, eh, tak jistě musíme vidět, že ty nutné socioekonomické parametry musí být dodrženy, musíme na ně myslet. A jistě na druhé straně si uvědomuji, že patrně některé ty budovy možná nebyly nutné, pak je tady otázka předražených částí těch projektů, to je zase jiné téma. Ale z mé vlastní zkušenosti a co teď třeba slyším, tak v tom období 2014 až 2020 eh, komise více dohlíží, jak ty peníze jsou vydávány, jakým způsobem a podporou regionálních letišť eh, vlastně eh, my vydáváme finanční prostředky a zdali tady jsou dodržovány všechny ty pokyny, všechny ty zásady ale zase tam, kde nejsou jiné možnosti dopravy, silnice či železnice, tam je třeba jít cestou letišť. Prostě existují různé situace. Takže já si myslím, že v celé řadě eh, v těch, těchto oblastí eh, opakuji, když, nic, eh, když tam letiště nebude, nic nevznikne. Whether there is parallel in, in takže jistě, pokud tam jsou paralelní možnosti, to je důležité. Ale každopádně ta zpráva je důležitá, můžeme se z ní poučit a to úplně důlež, nejdůležitější je, že tady bude prostě dozor eh, a že bude dohlíženo eh, na to, zdali nedochází k zbytečným průtahům, zbytečným výdajům. Ale u efektivní regionální letiště je prostě důležitá záležitost pro venkov, pro eh, ostrovní oblasti. Já jsem z Irska a mohu vám říct, že bez našich letišť bychom měli aktivitu naprosto nulovou, takže to je důležité mít na zřeteli. Děkuji a teď kolegyně Sinda. Eh, Děkuji, pane předsedo tak eh, účetní dvůr asi už eh, trochu bude tušit eh, to, co já chci říct, protože vy tady hájíte tu zprávu tím, jak vybíráte ten vzorek. Já bych byla ráda, kdyby účetní dvůr skutečně učinil to gesto a řekl, ano, mohli jsme ten audit udělat lépe. Jak? použít trochu širší vzorek, protože přece eh, vždycky se eh, mluví o jižních zemích a o soudržnosti, že vždycky děláme všechno nejhůř. Já bych byla ráda, kdyby se třeba někdy eh, zkoumala letiště, která se nacházejí v jiných částech. Je pan Kramer o tom naštěstí velice otevřeně mluvil e, o své zemi, že pokud nějaké letiště má problémy, tak je to právě letiště v Berlíně. Já bych byla ráda, kdyby nám účetní dvůr řekl, jakým způsobem tedy ten vzorek e, vlastně vybral. Mně ten výběr připadá dosti zvláštní, protože také moc eh, nech, tom, tomu nerozumím. Pak se tady mluvilo o státních podporách a byla bych ráda, kdyby nám účetní bude řekl, kdy bude auditovat tohle. Takže jednak ten vzorek, všechno na jihu. A pak tam byly ještě u Španělska dva ostrovy, kde je povinnost eh, veřejné služby Palma a Fuerteventura. Eh, ano, jsou to turistická místa, kde ten počet turistů je velice proměnlivý vlastně podle sezóny to je čtyř až pětinásobný, také tady jsou úžasná, eh, úžasné fotky, předpokládám, že ta byla, eh, ty fotky byly vyfocené brzy ráno. Tak eh, pak ta čísla, tady se uvádí rok 2007, kde prostě všechno bylo před krizí, všechno vlastně šlo nahoru a Mluvilo se o tom středozemním eh, mořem, vlastně tam to arabské jaro, které potom nakonec nedopadlo dobře, snad s výjimkou Tunisko, což je škoda, tak my jsme z toho těžili. I když mě tedy samozřejmě netěší těžit z tragédie jiných, ale tak tomu tedy bylo. Některá letiště přišla a až 20 milionů a tady, vy jste tady uvedla čísla, ale mě by zajímalo, když eh, ta španělská letiště, kolik, o kolik přišly v krizi od roku 2007 až do konce auditu, protože ta krize eh, je prostě zlikvidovala právě ta letiště, která začala stavět, protože se v roce 2007 velice dobře dařilo, kdy byla dobrý cestovní ruch, dobrý růst. No a vy eh, tady prostě nám zdůrazňujete nějaká čísla, tvrdíte, že to krize neovlivnila, ale krize to ovlivnila. Ta čísla jeny jsou brutální. Španělsko přišlo o 20 milionů cestujících v letech 2007 až 2013. Tady to ku podivu není uvedeno nebo se to tam napsali tak, aby to nebylo vidět. Takže Španělsko eh, skutečně na tom tratilo. Jenom Madrid 11 milionů cestujících od roku 2007, to by se tam mělo někde objevit. Vy mi pak tedy říkáte, že vlastně by se mělo omezit to financování letišť. No, kdybyste znali usnesení pana Bradborna eh, z roku 2012, tak pokud jde o poměření výsledků, eh, byste asi k tomu přistupovali jinak. Ta krize ovlivnila tedy rentabilitu, počet cestujících, navíc letiště jsou často velice sezónní, když vy to tady v tom auditu vůbec neuznáváte. A ani jste nepřihlédli tedy k závěrům usnesení pana Bradborna k těmto regionálním letištím. Často to je jediné místo, kudy turistické země, které eh, my jsme, díky trojce už je ta, ta turistika jediné, co nám zbývá, tak jenom díky tomu mohou přežít do budoucna. Takže mi prosím vás, neříkejte, že evropské peníze jsou na těch letištích špatně využívány, protože to je vlastně jediný způsob, jediná infrastruktura v mnoha místech. Navíc ta eh, struktura mm, krajiny je velice komplikovaná, kudy můžou přijet turisti. Ehm, a vy tady si vyberete Palmu a Fuerteventury, no to tedy nevím, to si opravdu o to má myslet. Děkuji. jetzt Jens Nielsen. Děkuji. Jens Nielsen bude další, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se budu držet toho, eh, co eh, řekl Amer, není třeba vždy všechno kritizovat. To, co, je teď, co by teď bylo zajímavé, je, jak to vidí komise, jak by to komentovala ona. Je třeba se také dívat ku předu. Ty regionální, ta regionální letiště jsou významná a v této souvislosti chci říct, že Eh, uvnitř regi se hovoří o regionální politice, já jsem tam byl členem a tohle to je jeden z mnoha příkladů realizace kohezní politiky. Eh, je třeba uplatňovat regionální politiku. Je zapotřebí, aby regiony sami mohly eh, realizovat strategické investice, které jsou nutné, nutné proto, aby byl zajištěn růst. Některé eh, regiony možná nejsou až tak eh, zalidněné a říká se, že ta letiště nejsou eh, prostě mm, schopna přežít, protože tam není dost velký objem dopravy, ale to je pouze jeden aspekt. Nezapomínejme na další věci. Místní, regionální aktéři říkají, že ta letiště hrají významnou roli a já bych rád slyšel stanovisko komise. E, tato diskuze se ostatně e, týká veřejných investic. My e, ji provádíme regu- regulérně, často říkáme, že národní financování nestačí, ale pokud se tam bude investovat, tak se ty, ty regiony stanou přístupnějšími. Ano, děkuji děkuji za tu zprávu pánům eh, a je třeba se poučit z chyb a není možno říct, že krize je vysvětlení eh, všeho. Jsou tady určitá letiště, řeklo se, že je třeba zvýšit kapacitu a dejme tomu to nebylo úplně eh, nutné. Letiště Berlin Teugel za 60 milionů eur, no tak teď je tam 17 milionů eh, pasažérů, kteří tam eh, tudy projíždějí, jako, mají to jako transitní místo. Eh, nemůžeme všechno vysvětlit jen tím, že je tady, dejme tomu, nějaké letiště neúplně využité. Mobilita, propojení, to je zásadní, ale některé investice byly trošičku mm, e, příliš naddimenzované, e, e, někteří viděli věci příliš růžově nebo nedost reálně. Eh, letecké společnosti dostávají 30 miliard dotací v Evropě eh, od evropských občanů, protože neplatí určité poplatky. A přes tento dáreček 30 miliard eur celá řada evropských leteckých společností eh, je v deficitu. Například Německo. Letiště Kassen Kaiden za 70 milionů eur tady proběhla rekonstrukce a je to přitom letiště, které je pouze hodinu cesty od mezinárodního letiště ve Frankfurtu, odkud se dostanete prakticky všude ve světě. No a nakonec eh, tam eh, to letiště vedle se stalo takovým parkovištěm pro taxíky. Další letiště je 30 kilometrů dál, ale protože v Německu není koncepce národního celostátního letiště, protože jsme s mm, federací spolkových zemí, no tak máme prostě eh, vedle sebe dvě letiště, eh, Každá spolková země, nebo obě dvě spolkové země chtěly mít to prestižní letiště na svém území. Teď, když jsem v Saarbrückenu, no tak mohu jet eh, vysokorychlostním vlakem eh, do Paříže a o tam tutož můžu cestovat kamkoliv. Takže taková investice, to se, ta se neměla stát. Buďme, buďme upřímní. V 80 či 90 případech, eh, eh, procentech případů vlastně ta doprava sama o sobě není tím nejvýznamnějším eh, aspektem toho dopravního projektu. Jde spíš o to podpořit bankovní lobby či stavební lobby. Drážďanská univerzita vypracovala takovou zprávu, prostě tam e, vznikl takový fiktivní projekt e, e, dopravního uzlu kolem města, který ovšem neměl žádný přístup a málem se už realizoval, tohle toho si nikdy nevšiml, nikdo nevšiml. Takže tady se často často operuje výhodností eh, při eh, pracovními místy a tak dále. Tady například, kdybych zítra přišel s tím, že je možné tuto budovu eh, zbourat a vystavět nový parlament, tak by mi to někteří experti podepsali, protože by vznikly pracovní příležitosti. Takže pozor, toto není zaklínací formule, kterou bychom se měli vždy řídit. Jistě jsou někdy zapotřebí dotace, já souhlasím proto, abychom podporovali ty vzdálené oblasti ve Finsku eh, či na jihu, izolované ostrovy a tak dále. Souhlasím, ale máme tady například železniční eh, tratě, které jsou dnes zavřeny, protože už dotace nejsou, nejsou peníze pro železniční dopravu a přitom se bude investovat do zbytečných letišť obrovské částky. Čtyři letiště z 20 jsou pouze eh, rentabilní. Čtyři z 20 jsou zisková. Otevřelo se letiště v Berlíně a teď máme v Německu 23 mezinárodních letišť. 17 z nich jsou v deficitu. Šest eh, má zisk, nebo alespoň není v červených číslech. A tady nelze říct, že tohle budeme všechno radostně financovat dál, to ne. Kolik ve Španělsku je eh, opuštěných železnic a ve Švédsku a v dalších státech? Tady nejde o to pouze kritizovat eh, letiště na jihu Evropy, to vůbec ne, ale i tomu jsme se věnovali. Je tady zapotřebí se zabývat eh, tou dimenzí peníze evropského daňového podplatníka musí být využívány realisticky a ne proto, aby tady eh, byly uskutečňovány nějaké provinční sny. Takže otázka, kterou si musíme položit, je, jak pokračovat dál. Já jsem osobně přesvědčený, že řada členských států by si ráda vzala peníze z evropských fondů, aby podpořila svůj stavební eh, sektor. A pokud naše zkušenost prokazuje, že tady není vztah mezi investovanými eh, penězi a návratností investic, tak eh, uvedu třeba příklad ze Stuttgartu. Stuttgart neměl nic stát, tam eh, prostě určitá prodaná nemovitost eh, měla něco zaplatit, e, ale to něco bylo nakonec nákladné, nákladnější a stálo to 10 miliard. Proč by Evropská komise neměla mít možnost reklamovat e, ty e, peníze, pokud ten původ, ta původní smlouva není dodržena? A moje otázka je, jakou novou metodu přijmout, aby prostě takovéto katastrofy do budoucna nenastávaly. Máme 12 minut na odpovědi, prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče těch otázek eh, od paní Blun, eh, tak způsob, jakým byly peníze vydány. Já bych k tomu chtěl říct, že tady došlo k určitému zpoždění, Došlo k průtahům ohledně eh, realizace a uvedení vchod eh, v 16 z 20 případů. A ve 14 případech eh, to bylo roční spoždění. Eh, Roč, s ročním spožděním ty, ta letiště začala fungovat. 23 měsíců to bylo v průměru. Jistě je zapotřebí pracovních míst, pane předsedo, já s vámi souhlasím, souhlasím s paní Klun a s vaším názorem, ale co je důležité je e, následně ta letiště udržovat v chodu. To znamená, že ta letiště musí mít dostatečně velké příjmy e, ze své činnosti, e, z dopravy jak nákladní, tak osobní, aby nevznikaly další náklady. Jako cestující, vím dobře, co to znamená mezinárodní letiště. E, často cestuji z Ryanair ze Charleroi a jsem s tímto e, dopravcem spokojen. Co se týče otázek e, paní Ayala Sender, tak mohu vám skutečně říci, že výběr letišť, které prošly auditem, E, prochází následovně. U šesti letišť šlo o velké projekty, které byly financovány v roce 2000 až 2006 z kohezního fondu. Pět letišť bylo vybráno náhodně a e, pět dalších na základě analýzy rizika a čtyři letiště e, byly případy toho největšího vydávání prostředků. Tam bylo vydáno nejvíce peněz. Já jsem pro rozvoj cestovního ruchu určitě určitě není možné se na ostrovy dostat, pokud by tam letiště nebyla. Eh, jednali jsme to také eh, na výboru Kokobu s paní Ayla Sender a já jsem pochopil, že letiště Morsie je také eh, předmětem speciální situace, protože tam často dochází k transplantacím srdce a proto je důležité tam zajistit převoz dopravu těch pacientů do nemocnic a samozřejmě vím o krizi v roce 2007 a 2008 a dopadech na stavebnictví. Já jsem pracoval v roce 2007 na účetním dvoře v Rumunsku a tehdy jsem navštívil Madrid a e, tam nám děkovali e, e, za pomoc prostě eh, rumunští eh, stavební dělníci tam přispěli alespoň částečně ke zvýšení HDP ve Španělsku. Eh, takže pokud by chtěl kolega něco dodat, velice stručně. Ano, pracovní místa jsou důležitá, ale viděli jsme, že ta pracovní místa prostě nejsou důležitá pro ty, kteří nakonec dostanou ty, dostávají ty peníze a e, dobré příklady, ano, samozřejmě, e, a trošku rozšířit e, ten rejstřík zkoumaných letiště, ale myslím, že bychom dospěli ke stejným výsledkům, i když samozřejmě to můžeme jistě. Fuerteventura a La Palma jsou hezké destinace, my nemáme nic proti těmto investicím. Problém je, že se prostě přeinvestovalo, že se tak naddimenzovaně eh, eh, investovalo, že se musí některá ča- některé části těch letišť zavírat, protože ty eh, náklady na údržbu jsou příliš velké. To jsme se snažili naznačit. Takže otázkou je, co je nákladem pro eh, daňové poplatníky. 7 z 20 jsou eh, v deficitu. A eh, jistě, pokud chceme určité věci dělat, tak je třeba jistě přijmout politická rozhodnutí. A ono to je celé takové trochu obecnější téma. Když jsme začali s auditem v Lucembursku, tak jsme měli lucemburské letiště, Charleroi, Frankfurt, Lille, věž, pak jsme měli mec, měli jsme celou řadu takových lokálních e, e, letišť, menších letišť, které najednou vyrostly jak houby po dešti. Je to takový univerzální problém. Možná e, jsme se snažili pouze naznačit, že je dobré racionalizovat a jsou tady prostě země, které pět zemí nemělo žádnou strategii v otázce dlouhodobé letecké dopravy. Jedna země něco takového měla, i když to nebylo brilantní. Každopádně komise si eh, toto, ber, eh, toto bere na, vězem, na vědomí a do dalšího období eh, se tím chce řídit, aby byly věci racionálnější. Děkuji a teď je na řadě komise. Chce si vzít slovo? Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Já jsem mám na starosti v DG eh, doprava eh, letecký sektor. Chci jenom stručně reagovat na některé bodovy, body. Eh, komise reagovala na zprávu, je to uvedeno v příloze, uvědomuje si, že během toho programovacího období, které bylo předmětem zkoumání, tomu nebylo vždy tak, že ta infrastruktura financovaná na letištích představovala pracovní místa. My jsme tam E, také vzali tyto věci na vědomí a učiníme určité změny v tomto e, období. Soustředit investice e, především na životní prostředí, na infrastrukturu a bezpečnost a také se s členskými státy snažíme soustředit na ty klíčové, na ta klíčová letiště. Eh, pak je tady také ex ante podmíněnost pro financování. Eh, to je aspekt, který musíme více dodržovat a eh, kontrola kvality musí být také mnohem více rozvinuta než v minulosti. To chceme realizovat, to je tedy stručně něco o těch změnách, které chceme provést, abychom reagovali na šetření. Chci ještě říci, že jsou tady dvě e, věci, poslanci se o tom zmínili. Otázka ziskovosti. Byly tady zmíněny některé údaje. Skutečnost, že 44 evropských e, letišť je ve ztrátě, 75 e, těch, které mají méně než milion pasažérů, je ztrátových. To neznamená, že by měly všechny být podpořeny veřejnými financemi, ale že to je prostě obtížná situace pro pro malá letiště. A myslím si, že e, tady jde o určitou i další politiku Evropské unie, o státní podporu a e, projekty jako Cezar, které zohledňují ty vzdálenější oblasti, zajišťují, aby i ta menší letiště byla udržitelná. A jak také paní Sand e, říkala, je to, bylo to také prokázáno ve zprávě o regionálních letištích. A úplně na závěr chci jenom říci, že charakter těchto investic je prostě eh, něco, co představuje dlouhodobé investice a je to prostě těžké eh, to, eh, to hodnotit v určitém kratším časovém úseku. Je asi zapotřebí odstoupit a těžko se dá předvídat na objem, dejme tomu, té osobní dopravy v dlouhodobějším horizontu a přitom i toto to je velmi důležitý aspekt. Předseda, děkuji i za tento příspěvek především za prezentaci, děkuji za diskuzi, bylo to velmi zajímavé a myslím, že jsme s tématem úplně neskončili. Každopádně bych vám chtěl poděkovat za vaši účast a myslím, že tím můžeme ukončit dnešní jednání našeho výboru. Pěkný večer všem.